good morning, everybody. A bit exceptionally, we have a meeting of the subcommittee on human rights the whole day of. Dobrý den. Vítám vás na eh, zasedání. Máme před sebou eh, na pořadu jednání velmi důležitá témata, takže odložíme sdělení předsedy na později, až zde bude více poslanců Takže rovnou se obrátíme na naši nejzajímavější část, to znamená slyšení o barmě, ale předtím ještě přijmeme pořad jednání. Můžeme je přijmout, ano, je to přijato. Předtím ale ještě budeme diskutovat o zprávě paní Anukiny o lidských právech. Potom zde máme velmi zajímavou prezentaci z Balkánu. Je to iniciativa, která se týká bývalých jugoslávských zemí. Odpoledne budeme mít slyšení o Argentíně obojí proti beztrestnosti a potom budeme mít také sdělení ze strany různých eh, návštěvníků, kteří se dotknou velmi ožahavých problémů z oblasti lidských práv. Podíváme se tedy na bod číslo čtyři, což je slyšení o lidských právech v Barvně, Myanmaru. 7. listopadu tohoto roku se budou konat parlamentní volby a my jsme se pravidelně dívali na tuto situaci v Barmě a teď bych se ráda zmínila o tom, že jsem se obrátila na vysokou představitelku Lady Ashtonovou nedávno a hovořili jsme o nadcházejícím setkání plného zhromáždění OSN a odkázala jsem na usnesení parlamentu o Barmě, které vyzývá k tomu, aby Evropská unie podpořila usnesení mezinár, tedy eh, OSN, které by vyzvalo k zastavení násilí v Myanmaru, v Myanmaru, v Barmě, ale také v Koreji. Takže toto vše probíhá v současné době. A teď je mým velkým potěšením pozvat tři velmi zvláštní hosty. Každý z nich dostane slovo na 10 minut a pak se do diskuse zapojí Evropská komise. Takže ti eh, tři zvláštní hosté jsou pan Ben Rogers, který představuje východoazijský tým eh, křesťanské solidarity, Christian Solidarity Worldwide, který se velmi zajímá jak Severní Koreou, tak také Myanmarem a je autorem nedávno vydané knihy o režimovém vůdci, vůdci režimu. Jmenuje se tato kniha Unmasking Burma's Tyrant. A opravdu se s velkým zájmem těšíme na to, co nám řeknete. Jako druhá je zde paní Zoja Fama. To je mezinárodní koordinátorka barmské kampaně Spojeného království, což je také velmi důležitá organizace v oblasti obrany lidských práv barmského lidu který trpí velkým útlakem a naši poslanci už ji znají z předcházejících eh, zasedání našeho podvýboru z loňského roku. Třetím zvláštním hostem je paní Debbie Stothart, která je koordinátorkou alternativní sítě ASEAN o Barmě a také zastupuje Mezinárodní federaci lidských práv, je tedy zástupkyní generálního tajemníka a už ji jsme zde viděli minulý rok. Příští týden v Bruselu se bude konat summit ASEAN. 4. a 5. října, pokud se nemýlím. A já se snažím pozvat politické frakce, vyzvat je k tomu, aby se obrátili na komisi a radu a požádali o sdělení pro mini plenárku našeho parlamentu, která se bude konat hned po eh, summitu ASEANu. Já si myslím, že by to byla skvělá příležitost k tomu, abychom si vyslechli, jak se Evropská unie chovala a jaké má závěry z tohoto summitu ASEAN. Doufám tedy, že politické frakce s tím budou souhlasit a že budeme mít příležitost diskutovat také závažnou situaci v oblasti lidských práv v takových zemích, jako je eh, Barma, Myanmar. A potom zde bude ještě pan Andreas List eh, z generálního ředitelství pro zahraniční vztahy Evropské komise a já jej požádám o to, aby se vyjádřil jménem Evropské komise. Ale teď je pro nás opravdu velkou ctí dát slovo panu Rogersovi, takže prosím, máte slovo. Is this... You can hear me now? Slyšíte mě? Děkuji za uspořádání tohoto slyšení v této kritické době pro Barmu a děkuji za to, že jste mě dali tuto příležitost eh, dnes před vámi vystoupit. Situace v oblasti lidských práv eh, je velmi závažná v Barmě už po mnoho let, ale v uplynulých třech letech, eh, po té, co byl brutálně zastaven mírový proces v roce 2007, tak se situace ještě zhoršila. Letos jsem cestoval na tajsko-barmskou hranici a měl jsem spoustu příležitostí setkat se eh, s karenskými uprchlíky, kteří prchali ze země. V noci jsem eh, přešel přes rýžová pole, musel jsem to udělat eh, tiše, protože jinak bych se tam ve dne nedostal do toho tábora. V táboru jsem se setkal s karenským mužem, který je symbolický v Barmě. Je mého věku, je mu 35 a obě dvě nohy eh, obě dvě nohy přišel, když eh, šlápl na nášlapnou minu, když v džungli hledal potravu. A v temnotě jeho bambusové chatrče mě řekl tato slova. Musel jsem mnohokrát prchat před barmskou armádou. Utíkal jsem Utíkal jsem a utíkám pořád a takový je můj život. Barmě vládne jeden z nejhorších diktátorů na světě, generál Tan Shui. A to je právě té knihy, o které jsme hovořili. Podle Foreign Policy magazínu je Tang Shui třetím nejhorším diktátorem na světě. Je to tyran, který nemá slitování se svým lidem a jeho jediným cílem je uchovat si moc a předávat ji také své rodině a uvrhl svou zemi do velkého utrpení. V Barmě se střídala celá řada vojenských režimů, od toho, co Nevin <clears throat> se zmocnil moci v roce 1962 po vojenském převratu. Ačkoliv je Tang Shui intelektuálně vzdělán, tak bychom si neměli nebo není intelektuálně vzdělán, neměli bychom si myslet, že není inteligentní. On je velmi inteligentní, pokud jde o manipulaci, pokud jde o to, jak se dostat k moci a jak si moc eh, uchovat. On rozděluje a panuje, to je jeho pravidlo. A potlačuje rivaly, kteří odporují jeho režimu, jeho oponenty v Barmě a také mezinárodní eh, <clears throat> společenství. Barma je jednou z nejchudších zemí na světě, která také vykonává největší represe. Kromě toho jej motivuje také obrovský barmský nacionalismus, netolerantnost k jiným etnikům a to se nejhůře projevuje při vojenských akcích na východě Barmy především proti karenskému etniku. Systematické potlačování, nucené práce, bytí, týrání dětí a zabíjení starších. Setkal jsem se se ženou, jejíž muž byl popraven Jejímu synovi byly vydloubnuty oči a odřezány uši. Od roku 1996 bylo zničeno více než 3500 vesnic na východě Barmy. Je to podobně, podobný rozsah jako v Darfuru. Více než polovina, než půl milionu lidí je vnitřně přesídleno buď pod tlakem vlády, anebo utekli do džungle. Velmi často jsou eh, při vstupu do vesnice nášlapné miny, aby odradili lidi od návratu. Toto se děje na východě Barmy za jeho vlády. Většina mezinárodních eh, lidskoprávních organizací hovoří o zločinech proti lidskosti. Spravodaj OSN pro lidská práva eh, hovoří stejnými slovy. Režim Tanšveho porušuje lidská práva také na západě a severu Barmy. Minulý rok jsem se setkal s mladou ženou kačinského etnika. Snažili se ji eh, zabít, ale přežila. Dva svědkové mě říkali, že v oblasti Čin velmi týrají vězni, ve věznicích. A zatímco režim Tančveho potlačuje buddhisty, kteří se proti němu stavějí, jak jsme viděli při povstání mnichu v roce 2007 a vidíme to i dnes, tak Tanšve se také staví proti ostatním náboženským menšinám, především muslimům a křesťanům a manipuluje náboženství pro své politické cíle čínském státě, v státě Čin, museli křesťané strhnout kříže, které vystavili na horách jako symbol své eh, víry. Muslimové v Rohini jsou nejvíce pronásledováni. Včera, pokud se nemýlím, kongres USA vydal první usnesení, které se týká tohoto specifického regionu nemají barmské občanství, i když žijí v Barmě už celou řadu generací a mají spoustu omezení, pokud jde o uzavírání manželství, pokud jde o přístup ke vzdělání i náboženskou svobodu. Setkal jsem se v Bangladeši eh, se zástupci barmské armády, kteří mě to potvrdili. Říkají tito lidé z Rohyni, že jsou lidé na pokraji vyhubení. Myslím si, že je velmi důležité, aby se mezinárodní společenství pokusilo pochopit, eh, koho máme před sebou. Tan Shui má patriarchální přístup, který se nejlépe projevuje v tom, jakým způsobem přistupuje k nositelce no- Nobelovy ceny Aung San Suu Kyi, která byla uvězněna, nebo je uvězněna už více než 15 až 20 let. On eh, s ní odmítl vést dialog, protože řekl, že je to mladá žena, mladší žena, která není schopna vůbec s ním vést dialog. Jeden ze zahraničních eh, pozorovatelů řekl, že byl toho názoru, že by měla pouze vařit čaj a hovořit o počasí. Takže proto pokusy o dialog všechny selhaly. Eh, Tang Shui eh, se vidí sám sebe jako moderní verzi barmských eh, válečných králů. Postavil si nové hlavní město Najpidav, eh, což znamená sídlo králů. Je to dědictví barmských králů, kteří si stavili svá, stavili svá nová hlavní města. To je člověk, se kterým vůbec nemůžete vést rozumnou diskuzi. Jako voják rozumí pouze jediné řeči, jazyku síly. Expert na Barmu Berty Linter říká na přebalomé knihy, že nemá smysl očekávat, že jakékoliv angažma s jeho režimem povede k nějaké změně a alespoň k mírné demokratizaci. Ten Šve je tyran a tyranové nevyjednávají svou vlastní demisi. On a ostatní generálové mají zájem o mezinárodní názor zajímá je, co si myslí veřejné mínění ve světě. Nicméně mezinárodní politika nevyvíjela dostatečný nátlak. Dobře vytvořená strategie se zacílenými opatřeními, která by udeřila generály tam, kde to bolí a spolu také zapojení pod vedení OSN by mohlo něco změnit, protože teprve politická, diplomatická a ekonomická opatření skombinovaná mohou mít nějaký dopad. Evropská unie by měla dělat čtyři věci. Za prvé musí jasně odmítnout volby, které by byly naplánovány na listopad a musí jasně říci, že tyto volby jsou naplánovány proto, aby dali další legitimitu vojenskému režimu. Nemají žádnou věrohodnost ani legitimitu a nenabízejí žádnou možnost změny. Za druhé, EU musí odolat jakémukoliv pokušení zmírnit sankce. Sankce musí být udrženy, dokud nedojde ke změně, dokud nebudou propuštěni všichni političtí vězni a nebude upuštěno od násilí proti etnickým civilistům a bude navážen tripartitní dialog mezi režimem, demokratickými hnutími a etnickými národnostmi. Režim nemůže být odměňován za své zločiny a jsou třeba zacílenější sankce. Dále EU musí vyzývat UN, Spojené národy k tomu, aby zavedli dialog na nejvyšší úrovni, který povede k národnímu smíření. A mé poslední doporučení, o němž doufám, že povede k okamžité akci, je, že EU musí podpořit výzvy k tomu, aby se ukončily násilnosti a zločiny proti lidskosti působené tančvejovým režimem. OSN má zvláštní komisi, která vyjádřila podporu 12 zemí, aby tato komise vyšetřovala události v Barmě. A teď je čas na to, aby Evropská unie sledovala žádost tohoto parlamentu a aby se přidali k volání po ukončení beztrestnosti v Barmě protože teprve potom tak Švej bude mít nějakou motivaci k tomu, aby ukončil násilnosti páchané svým režimem. Doufám, že tento parlament bude proaktivní v tom, že bude vyzývat ostatní instituce EU, především vysokou představitelku, aby podpořila tato opatření. Děkuji mnohokrát. Děkuji, pane Rogersi. Děkuji také za tato čtyři doporučení, která jste přinesl v závěru své prezentace. A samozřejmě Evropský parlament chce, aby EU byla velmi aktivní, pokud jde o podporu této mezinárodní vyšetřovací komise. Máme zde i zástupce rady, kteří nás budou informovat, pokud se něco v této věci odehraje. Jako druhá dostane slovo paní Zoja Fam. Sedí zde eh, v přední lavici zastupuje Burma Campaign UK, takže prosím, máte slovo. Thank you very much, Madam Chairperson, for... Paní předsedkyně, děkuji mnohokrát za to, že jste zorganizovala toto slyšení a děkuji, že jste mi eh, udělila slovo. Paní předsedkyně, před třemi roky eh, buddhističtí mniši vyšli do ulic a volali po konci vojenské vlády, volali po demokracii, lidských právech. A tito mniši byli usmrceni, mnozí z nich byli uvězněni, mnozí další se do dnešního dne skrývají. Aby se vyhnuli mezinárodnímu tlaku, Eh, vláda zorganizovala mm, falešné volby. A tyto volby budou znamenat, že vojenská vláda eh, bude zakotvena v ústavě. Nepřinese to skutečnou svobodu pro lidi v Barmě a nevyřeší se problémy, které musí Barma v současnosti čelit. Aung San Suu Kyi, která vede opoziční hnutí, trpí domácím vězením po dobu téměř 15 let a to je jasné porušení mezinárodního práva. Zároveň téměř 2200 politických vězňů eh, v Barmě je vystaveno mučení, nedostává se jim lékařské péče a nacházejí se v různých věznicích, které jsou velmi daleko a jejich rodiny je obtížně navštěvují. Hlavní eh, demokratická strana Národní liga za demokracii byla zakázána, je zde cenzura a represe. Dokonce dochází ještě k ostřejším aktivitám proti opozici. Diktátorský eh, režim také zasahuje často proti etnickým skupinám a to by mohlo vyvolat humanitární a krizi v Barmě. Podle ustanovení ústavy prezident by se měl opírat o vojenské struktury, měl by si eh, vybírat ministry přímo mezi generalitou. To znamená, že i etnika budou pod touto kontrolou. Tato ústava, kterou přinesou tyto volby, nejen bude posilovat vojenský režim, ale bude to znamenat také konec etnické rozmanitosti v Barmě. Reakce Evropské unie v tomto ohledu až do posud konstatovala, že zde existuje tato situace, nicméně jsou zde různá stanoviska. Některé země pranířují tyto volby, které by se měly odsuzovat, ale některé jiné země v Evropské unii eh, tvrdí, že tyto volby přinesou změnu a že by bylo vhodné začít opět od začátku. Dámy a pánové, chtěla bych vám říci, že není možné očekávat skutečnou změnu útoky proti etnickým menšinám i nadále pokračují. Zároveň diktátorský režim v Barmě páchá vojenské zločiny a zločiny proti lidskosti. Lidé jsou znásilňováni, upalováni zaživa. Existuje celá řada druhů e, mučení, dále se své volně lidé odsuzují. Paní předsedkyně, více než 3500 e, obcí bylo zničeno v posledních 15 letech jen ve východní části Barmy a tito občané museli uprchnout. Jedná se o desítky tisíců lidí, kteří museli opustit své domovy, včetně mě samotné. A režim se soustředuje právě na civilní obyvatelstvo. Paní předsedkyně, já jsem byla v Barmě na začátku tohoto roku a setkala jsem se se ženou, které bylo 24 let, když musela uprchnout před vojáky. V noci byla znásilněna. Pak musela sloužit eh, těmto vojenským strukturám. Její otec se snažil ji zachránit, pak byl zastřelen. Ona a její rodina musela uprchnout, aby si zachránili holý život. Také jsem se setkala s rodinou která také uprchla před útokem vojenských struktur. Eh, měli také eh, sebou dítě, jehož eh, spolužáci byli ve škole. Two days later. Došlo k útoku, tyto děti musely uprchnout a dva malí chlapci byli zraněni během eh, tohoto útoku. Skrývali se. Eh, agresoři věděli, že je to škola a přesto zautočili na tuto obci, obec. Tato dívka musela později sloužit těm vojenským eh, strukturám. Jedná se o plánované systematické postupy režimu, který využívá také nucené práce. E, tato dívka byla jednou z mnoha. Musela nosit těžké náklady, spolu se svými dvěma dětmi v džungli musela překonávat obrovské vzdálenosti bez odpočinku, bez potravy. Nakonec se jí podařilo uprchnout. Dalším zločinem diktátorského režimu je používání dětských vojáků. Když jsem byla v Barmě, tak jsem se setkala s tímto vojákem a on mi řekl, že se chystá navštívit eh, svoje eh, staré rodiče, ale vojenské složky se ho zmocnily a řekli mu, že buď se připojí k armádě nebo půjde do vězení. Jako dítě nechtěl do vězení, takže se vrátil eh, k armádě. Pak ho poslali do oblasti, kde se páchaly nejhorší možné zločiny. On se snažil uprchnout, ale nepodařilo se mu to. Jinak by skončil ve vězení na dobu 40 let jen proto, že chtěl opustit tuto barmskou armádu. Dámy a pánové, vážíme si to, že Evropský parlament má výrazná usnesení, která vydal v minulosti na téma barmy. Jsou to usnesení, která vyzývají OSN, aby se vytvořila vyšetřovací komise, která by vyšetřila tyto zločiny diktátorského režimu v Barmě. Přes usnesení Evropského parlamentu a přes zvláštní zprávy OSN, které vyzývají k vyšetřování, Evropská unie stále nepřijala žádné rozhodnutí, které by, vytvořilo, které by podpořilo vytvoření této vyšetřovací komise. Dámy a pánové, my víme, že valby, které se budou konat 7. listopadu, nezajistí skutečnou změnu pro Barmu. Nebude to ta změna, kterou si přejí obyvatelé, proto je na čase, aby Evropská unie a celé mezinárodní společenství učinilo krok eh, vpřed. Evropská unie musí oficiálně podpořit vznik vyšetřovacího výboru který by vyšetřoval zločiny proti lidskosti. Je nutné zajistit spravedlnost, je nutné se postavit na stranu barmského lidu. Je na čase, aby mezinárodní společenství a Evropská unie pochopili skutečný charakter diktátorského režimu v Barmě. Tento diktátorský režim se skládá z vojáků a ne politiků, to nejsou eh, diplomati. A nebudou reagovat na takzvaně měkký přístup, jako je přístup OSN. Byli jsme svědky 40 návštěv představitelů OSN za poslední 20 let, ale nedošlo zatím k žádné demokratické změně v Barmě. Dámy a pánové, Evropská unie činí stejnou chybu. Chová se podobně v Barmě. Musíme vyvinout větší tlak ze strany Evropské unie. Musí zde být jasný harmonogram, jasná pravidla, podmínky. Potřebujeme, aby mezinárodní společenství zvýšilo svůj tlak. Evropská unie nesmí uvolnit sankce, aniž by eh, došlo ke konkrétním reformám eh, v Barmě. Potřebujeme, aby zde docházelo k cílenému ekonomickému tlaku společně s politickým a právním tlakem ze strany Evropské unie a mezinárodního společenství. Dámy a pánové, my víme, že režim bude pokračovat po těchto volbách, proto potřebujeme, aby Evropská unie podpořila nastolení dialogu s Barmou na vysoké úrovni. Víme, že OSN opakovaně vyzývala k přístranému dialogu v Barmě, tedy s představiteli eh, diktátorského režimu a demokratického hnutí pod vedením Aung San Suu Kyi a také se zástupci Evropské společnosti. Evropská unie a OSN musí vyvinout eh, snahy k tomu, aby etnické skupiny byly zastoupeny stejně jako demokratické hnutí. A musí dojít k skutečnému jednání, proto aby se vyřešily problémy, které Barma má. Lidé eh, žijí eh, v chudobě, v zoufalé situaci. Potřebujeme, aby Evropská komise poskytla více humanitární pomoci naší zemi, včetně přeshraniční pomoci. 1,5 milionu lidí přišlo o své domovy. A tito lidé nemohou odejít, protože diktátorský režim jim v tom brání. Jedině přeshraniční pomoc jim může pomoci například eh, ze strany Indie, Tajska a jiných eh, sousedních zemí. Demokratické hnutí v Barmě usiluje o skutečnou demokracii. Třístranný dialog by měl být podpořen EU eh, e a USA dalšími zeměmi. Doufejme, že Evropská unie zintenzivní svoje snahy, aby přesvědčila OSN ve prospěch tohoto třístraného dialogu v Barmě. Musí dojít k národnímu usmíření, které povede k demokracii a k tomu, po čem Barma touží. Bez ohledu na etnickou e, příslušnost a náboženství. Všichni jsme lidé a mělo by se s námi zacházet stejným způsobem. Děkuji za vaši pozornost. Děkuji. Slyšíte, že všichni v tomto sále podporuje vaši výzvu k Evropské unii, aby přijala velmi tvrdý pozitivní postoj, pokud jde o toto vyšetřování a také děkuji za všechny ostatní návrhy ohledně přeshraniční pomoci a podpory trojstraného dialogu. Na závěr samozřejmě vyzvu Evropskou komisi, aby reagovala na požadavky a návrhy, které zde byly vzneseny, především na to, co se děje ve valném schromáždění v současné době. Ale mezi tím ještě dám slovo paní Debbie Stoddart z alternativní sítě ASAN o Barmě aby si vzala slovo. Takže paní Stophardt, máte slovo. Děkuji. Děkuji. A do... Ráda bych eh, na úvod řekla, že jako malajka, která žije v Tajsku a pracuje v oblasti Barmy, Musím říci, že je velmi důležité uvědomit si, že pokaždé, když jsme schopni dosáhnout nějakého politického pokroku v oblasti ASEANu, tak eh, země ASEANu okamžitě zmírní, protože se dívají na Evropu. A pokud eh, se Evropa k tomu nepostaví tvrději, příkřeji, tak ASEAN nemá žádný důvod. Pokud bude Evropa mírná, budou mírné i země ASEANu. To znamená, že normálně to vypadá tak, že naše úsilí o lidská práva dosahuje 65% v porovnání s Evropou, takže když vy budete méně zaměřeni na lidská práva, oni budou zaměřeni ještě méně. Ty závažné problémy v Barmě, které se pořád ještě zhoršují, vypadají tak, že si musíme uvědomit, že nemůžeme dovolit Evropě, aby byla nějakým důvodem, na který se budou odvolávat azijské země. Pokud jde o kroky v Barmě. Zoja a Ben už hovořili o ústavě a o volbách a o volebních zákonech. My se na to díváme tak, že volební zákony Konání voleb a klíčová ustanovení v ústavě znamenají, že příčiny konfliktu a ekonomických problémů v Barmě se ještě zhorší po 7. listopadu a po konání těchto voleb. A už jsme viděli ty skandální volební zákony, které uvádějí, že strany musí vyloučit eh, lídry, kteří jsou v domácím vězení nebo zadržováni a nemohou se účastnit voleb. Jsou také zákony, které vyhrožují lidem odnětím svobody od 2 do 20 let, eh, když se budou snažit narušit volby. A máme velmi zvláštní situaci, kdy lidi, lidé nemají příležitost uh, konat pochody nebo dokonce jen třeba nést eh, národní vlajku. Z voleb jsou vyloučeni lidé, kteří jsou ve vězení, to znamená více než 2000 politických vězňů. Mnozí z nich by byli, by byli velmi úspěšnými politiky, kdyby měli příležitost se zúčastnit. A vůdce hnutí Shan nebo etnika Shan je odsouzen na 94 let. Další eh, z obhájců lidských práv byl odsouzen na dobu trvající přes 100 let za to, že rozdával letáčky upozorňující na lidská práva. To znamená, že Tito lidé se nemohou ve svém životě účastnit voleb a dokonce ani v následujících životech, protože byli odsouzeni na opravdu velmi dlouhé tresty. Když se na to takto podíváme, tak vidíme, že v roce 1990 v parlamentu byly 492 míst a v roce 2010 jejich více než dvojnásobek a přesto jen velmi malý zlomek lidí a stran má příležitost a možnost účastnit se voleb. To je velmi důležité, když si uvědomíme, že právo lidí účastnit se a zvolit si svou vládu je základním lidským právem. A z těchto čísel vidíme důkaz o tom, že zde to není ten případ, že právo občanů rozhodnout, kdo by je měl zastupovat, je zde opravdu zásadním způsobem omezeno a pošlapáno. Nebudu zacházet do detailu, pokud jde o ustanovení ústavy, která působí tento konflikt, ale zde je mapa, kde se můžete podívat na to, kde pravděpodobně vypuknout konflikty v následujících 12 měsících. Když tam vidíte ty oranžové tečky, tak eh, to jsou skupiny, které se, které se odmítly vzdát zbraní protože jejich eh, komunitám, jejich společenstvím jsou upírána základní práva a oni chtějí i nadále hájit eh, své komunity před eh, porušováním lidských práv. Musíme se podívat potom na následující mapu, která nám ukazuje, kde tři tisíce vesnic eh, nemá právo účastnit se voleb. Volební komise před eh, dvěma týdny oznámilo, oznámila, že 3314 vesnic vůbec nebude pořádat volby. A tady vidíte, že tato mapa je v souladu s mapou kterou jsem vám ukázala předtím, kde pravděpodobně dojde ke konfliktům. Kromě toho minulý týden volební komise upřela 14 etnickým kandidátům právo účastnit se voleb. Takže vidíme, že jsou zde velké problémy pro etnické národy, které už teď trpí velkou zločinností. Mezi březnem a srpnem tohoto roku jsme už zjistili, že alespoň 15 lidí bylo zabito bez soudu. V etnických oblastech se systematicky používají nucené práce. Lidé jsou také vysidlováni. 14 lidí bylo bez soudu uvězněno. Zaznamenali jsme nejméně 8 případů sexuálního násilí a znásilňování. A potom také pokračuje systematické pronásledování a utlačování etnických muslimů. Já jsem právě dostala zprávu, která byla vydána v pondělí, před několika dny. A je to zpráva, která se týká násilného náboru dětí do vojska v Jižní Barmě. V Jižní Barmě v malém počtu vesnice od května do srpna bylo alespoň 40 dětí nabráno do armády. V jedné vesnici bylo donuceno 40 civilistů, aby se zapojili do milice a z těchto 40 lidí bylo 15 dětí. V jiných částech Barmy v uplynulých šesti měsících byly nejméně dvě děti rekrutovány jako dětští vojáci a další dítě, které se nechtělo zapojit do armády, tak bylo armádou zavražděno. A proto jsem zde dnes, abych řekla, abych znovu zopakovala, že dnes více než kdy jindy je naléhavé, aby Evropa zaujala rozhodný postoj ve prospěch lidských práv a demokracie. Pokud Evropa nezaujme vůči pozici a místo toho bude vyčkávat, tak eh, budeme čelit hrozbě, že nastane ten nejhorší možný scénář, který, který mnohý z nás očekávají. To znamená, že se ještě zhorší konflikt a budou eh, páchány zločiny proti lidskosti v Barmě. A je zde ta hrozná možnost, že takzvaný volený parlament v Barmě, který je ovládán vojáky, podpoří ještě válku a další zločiny páchané proti etnickým skupinám v příhraničních oblastech. Co můžeme při nejlepším očekávat je, že se situace nemění, i když je zde příležitost, že bychom mohli mít v parlamentu spoustu lidí, kteří by mohli pozvednout hlas, tak nebudou mít příležitost věci změnit. Protože pokud ty jejich páky nebudou posíleny mezinárodním tlakem, tak i když budeme chtít podpořit lidi v Barmě, musíme dát těmto lidem podporu a tato podpora je založena na tvrdém a rozhodném přístupu Evropské unie ve prospěch ochrany lidských práv v Barmě. Já si myslím, že je zde celá řada věcí, které bych chtěla říci, ale myslím si, že Ben Rogers a Zoya Pham už řekli vše, co muselo být řečeno. Já plně podporuji Všechna doporučení, která zde vznesly, to je právě to, co barma nyní potřebuje. A musíme také zajistit, že oběti zločinů proti lidskosti a válečných zločinů v barmě budou mít právo na pravdu a na spravedlnost a budou mít právo vědět, že Evropa a mezinárodní společenství se skutečně věnují jejich otázce a chtějí zajistit, že tato práva budou dodržována a co je ještě důležitější, že tuto otázku bereme vážně, že o tom hovoříme, tak aby režim pochopil, že nemůže páchat žádné další zločiny. Děkuji vám, dámy a pánové. Děkuji. Děkuji paní Stotarte. Vyslechli jsme si velmi zajímavá doporučení a požadavky vznesené na Evropskou unii, takže teď si můžeme vyslechnout, eh, jak se na to dívá Evropská komise. Ale ještě předtím bych ráda přivítala dvě skupiny na našem zasedání. Vidím, že je zde skupina tlumočníků z mezinárodních organizací, kteří sedí v zadních řadách. Jsme velmi rádi, že jste tady, že jste si vybrali právě naše zasedání. Vím, že zastupujete velmi důležitou organizaci, jako je Mezinárodní zdravotnická organizace, Mezinárodní organizace práce, Mezinárodní trestní tribunál pro bývalou Jugoslávii a tak dále. Takže děkuji vám za vaši návštěvu a pokud jde o Barmu Myanmar, máme tady také skupinu aktivistů, barmských aktivistů pro lidská práva, které zde přivedl úřad EU eh, e Barma Chtěla by si tato skupina vzít slovo na minutku na dvě? Je to tak? Prosím. Stručné prohlášení. Děkuji, paní předsedkyně, za to, že jste nás pozvala, abychom dnes pohovořili. Je naším potěšením, že jsme zde. Přijeli jsme včera z Myanmaru, mý kolegové a já. Zastupujeme občanskou společnost, která pracuje v Myanmaru. Mám jen pár minut, eh, jsem si toho vědom a proto bych eh, rád uvedl pár klíčových bodů. Přes eh, institucionální strukturu válka a násilí vedlo k tomu, že úsilí o lidská práva a hnutí pro lidská práva jsou utlačovány je třeba věnovat pozornost eh, participaci občanů, vytváření institucí. Pokud máme vytvořit skutečně liberální demokracii, rozvoj vyžaduje demokracii. Je třeba dát pravomoci lidem. Materiální pomoc nestačí. Lidé musí pochopit, že sami mohou vytvářet svou budoucnost, pokud Evropská unie a její agentura chce pomoci ochraně lidských práv v Myanmaru, měli by podpořit ta hnutí, která se snaží o to dát moc lidem. To znamená hnutí občanské společnosti, která se zakládají na hodnotách občanské společnosti, na lidských právech, na demokracii a které jednoho dne zajistí kulturu míru a rozvoje Myanmaru. Dnes je ta pravá chvíle zvýšit podporu barmské občanské společnosti. Prosím, podpořte tyto iniciativy. budování institucí a nevládních organizací. Je třeba také podpořit občanská fóra, dát moc takovým skupinám, které stojí na okraji společnosti, ženám, mladým. Je třeba podpořit také nezávislá média, vzdělávání v oblasti lidských práv. Je třeba také zvýšit příležitost občanské společnosti zapojit se do politického života. Také vás vyzýváme k tomu, abyste nadále vedli dialog s úřady a vyvíjeli nátlak eh, prostřednictvím eh, nevládních, společ, nevládních organizací a občanské společnosti uvnitř země. Je třeba pokračovat v institucionální reformě, v, eh, v reformě bezpečnostních složek, protože to vše je důležité pro Barmu, aby se uplatňovala lidská práva a také demokracie. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám za to, že jste přijeli do Bruselu a mám důvod se domnívat, že celá řada z vás se bude účastnit procesu ASEAN a průběhu diskuze možná ještě od vás uslyšíme, jaká jsou vaše očekávání, jakým způsobem by do toho měl být eh, začleněn ten proces, který probíhá v barmě Myanmaru. A teď se tedy obrátíme na pana Simuse Gilepsiho, který předsedá oddělení pro jihovýchodní Asii na generálním ředitelstvím RELEX. Podle naší nové organizace po Lisabonské smlouvě uslyšíme, tedy doufám, jednotnou pozici, nejen tedy pozici komise a pozici rady, ale že to, co uslyšíme od vás, bude také odrážet stanovisko vysoké představitelky Lady Ashton. Takže prosím. Uh, uh, Děkuji, paní Hautala, za toto pozvání. Myslím si, že toto téma je dnes velmi aktuální. Já jsem si vyslechl všechna vystoupení. Nerad bych nyní komentoval jednotlivé příklady těch nelidských jednání, zhoršování ekonomiky, týrání dětí, odpírání přístupu k zdravotnictví a tak dále. Nepřekvapuje, že paní Ashton má velké obavy v souvislosti se vším tímto. Já bych nerad hovořil o současném stavu před volbami. Je zapotřebí zde hovořit zde o zvláštní skupině generálního tajemníka Pan Kimuna, včetně účasti Číny, Indie, ASEANu. Musíme mít pozitivní pohled na danou situaci, protože změna zde začala, ale je těžké se vyhnout celkovému zklamání. To zdůrazňuje i velmi zdrženlivý eh, japonský zástupce, který se ptal, jakým způsobem mohou být tyto volby reprezentativní, když většina představitelů opozice ve vězení, včetně Sutí, ta situace je hrozná. Máme dvě možnosti, jakým způsobem pohlížet na tyto volby. Ten první je, že bychom měli zaujmout sta takové stanovisko, že tyto volby eh, vůbec nevypovídají o ničem, že nejsou legitimní. Některé státy minimálně e, dávají najevo takovýto postoj a takovýto postoj také zaujala Sutěj a její strana. Ty se rozhodli napadnout, nenapadat tyto volby, ale jsou zde i lidé, kteří říkají, že navzdory všem problémům a velmi špatným perspektivám by se měli pokusit tvrdit, že je možné dosáhnout určitého pokroku i navzdory té situaci, která panuje. Takže některé členské státy mají takovýto pohled. Ale i mnoho lidí v Barmě zastává tento názor, nejenom některé občanské společnosti. Ty jsou stále významnější. Podle našich čísel 260 kandidátů, kteří se chtějí účastnit těchto tzv. demokratických voleb, je tam zhruba 350 stran a 260 tedy kandidátů. Ten kontext té kampaně je velmi složitý, protože náklady na registraci eh, jsou vysoké a také se hovořilo o různých omezeních, která eh, celá ta volební kampaň má. A Víme, že v této situaci převládá ten vojenský pohled vojenských struktur, ale myslím si, že bychom měli eh, lidi podpořit. Není správné je ignorovat. Myslíme si, že bychom měli učinit co nejvíce, abychom podpořili jejich snahu. My si myslíme, že by nebylo dobré, kdyby zde došlo k jakémusi patu mezi účastníky těmi, kteří se chci zapo- chtějí zapojit, těmi, kteří se nechtějí zapojit. Pokud budeme podporovat pouze jedny, tak to neznamená, že budeme méně spolupracovat či naslouchat eh, těm, se kterými nyní spolupracujeme. To by pouze přispělo a šli bychom tím na ruku tedy eh, vojenské vládě. Takže jak to bude vypadat dále? Já myslím si, že všechno bude ještě eh, chvíli trvat. Možná, že na začátku příštího roku budeme moci vážně zhodnotit situaci. Jak už zde bylo řečeno, nejedná se pouze o tedy opoziční strany, které možná získají 5 až 10 křesel, ale jde spíše o to, kdo bude mít na starosti jaké ministerstvo a jaké politiky zavede nová vláda, jaké budou rozdíly v oblasti eh, lidských eh, práv a jakým způsobem, způsobem budou věci eh, řízeny. To ukáže až čas. Můžeme se na to podívat i jinak. Možná je zde naděje, že po volbách zde bude i snažší přístup k různým eh, humanitárním eh, organizacím a humanitární pomoci, protože před volbami je to všechno komplikované, ale na to všechno musíme počkat. Tyto obavy vyjádřili někteří řečníci, kteří hovořili o humanitární situaci, hovořili o tom, jakým způsobem je lidem možno poskytnout pomoc. Během příštích týdnů se bude konat mise EKA, která bude hovořit s různými eh, orgány, úřady a bude se snažit dosáhnout lepšího přístupu na východ Barmy eh, do oblasti u tajských hranic, kam jsme až doteď neměli ten přístup snadný. A nyní, pokud jde o vyšetřovací komisi, já bych chtěl připomenout, že v Dubnu Rada ministrů hovořila o otázce Barmy Myanmaru. Rada zdůraznila svou podporu snahám pan Kimuna, ale nepodpořila zprávu pana Quintana. Ale já bych chtěl zdůraznit, že i přes to, že Evropská unie možná ustupuje eh, v této záležitosti. Eh, navzdory tomu Evropská unie eh, přímo s barmskými orgány moje šéfová paní Aštonová vyjednávala. Setkala se tedy v Madridu s představiteli Barmy, s představiteli sousedních států, s Čínou, s Indie, s představiteli dalších azijských zemí. My se to snažíme všechno řešit na plenárních zasedáních eh, summitu ASEMu. Také naši představitelé, naši zástupci, pan Van Rompuy a pan Barroso, komunikují s lídry ASEANu a představitel dalších azijských zemí. Pokud jde o můj osobní názor na tyto diskuse, na tato setkání, tak my se snažíme zpracovat stanoviska a předkládat je na různých samitech, na různých setkáních a upozorněme na tu lidskoprávní otázku. Já si myslím, že naši odborníci na lidská práva v radě i v komisi, tak eh, s vámi jednají, pokud jde o tu problematiku vyšetřovacího výboru. Pro nás je dobré vědět, jakým způsobem bychom mohli dosáhnout změny. Je dobré mít nějaké prohlášení, nějaké usnesení, ale musíme vědět, jaký dopad to bude mít na danou zem. Proto je to všechno otázka načasování, otázka toho, jakým způsobem by se měla vytvořit podpora pro jednotlivé regiony. Například Čína řekla, že takové iniciativy nepodpoří. A jelikož Barma není členem ICC, takže není jednoduché vytvářet taková ta regionální spojení se zeměmi, které na to mají svůj zájem. Ale my jsme toto téma nevyloučili, stejně tak eh, USA. Naše eh, rozhovory, které se odehrály nedávno s Kartem Campbellem, tak on říkal, že Spojené státy ani jednu z těchto možností nevyloučily. Ale je zapotřebí počkat, jakým způsobem eh, se vše bude vyvíjet dále. Také se zabývají otázkou načasování. Jakým způsobem by bylo možné v Radě bezpečnosti vytvořit určité aliance a jakým způsobem tedy skončí volby. Každopádně toto téma bedlivě sledujeme ještě několik záležitostí. Já souhlasím s Benem, pokud jde o to, že OSN tedy je určitým lídrem v tomto snažení. Dialog s Kortem Campbellem, s OSN, to všechno posiluje naše úsilí, ale nenahrazuje to úsilí OSN. Musíme se na to dívat jako na něco podpůrného. To, tímto způsobem podporujeme tady to, tu snahu OSN. Je důležité, aby jednotliví členové OSN a Evropské unie nevysílali špatné, nesprávné signály. Protože jsem viděl některá vyjádření v místním tisku, kde se očekává, že podmínky po volbách umožní okamžité, okamžitou možnost zapojení se a poskytování pomoci, takže to musíme být eh, spíše zdrženliví. Pokud jde o sankce, eh, my nemáme v plánu po volbách zrušit sankce. Já osobně si myslím, že nebudeme hovořit o změně společného postoje, dokud nebudeme mít přesvědčivé důkazy o tom, že v Myanmaru proběhly změny. Nesmí se očekávat, že jen proto, nebo hned jak skončí volby, tak v Evropské unii by okamžitě eh, vznikla podpora barvské politiky, že bychom i hned změnili náš postoj k barvským orgánům. Pokud jde o ASEAN, na základě nešťastných eh, vyjádření USA v této souvislosti, tam byl jakýsi pokus o smířlivou pozici a smířlivý signál. Poté se opravily dvě země, které zde nechci uvádět, tak eh, je velmi potěšilo to, že že uvádíme, že se musí tlačit na Singapur a na Tajsko, protože jsou to země, které mají určité hospodářské aktivity v Myanmaru a to má svůj vliv. Já vás mohu ujistit, že na nejbližších setkáních, na nejbližším summitu ASEANu bude vyslán velmi jasný signál ohledně toho, co je zapotřebí udělat v týdnech, které budou předcházet volební kampani. Paní Hautela, já jsem dostal od vás mnoho času, mnoho minut ale vzhledem k tomu, že už jsem ho vyčerpal, tak zde budu končit. Děkuji. Děkuji za to, že jste se vyjádřil jménem Evropské unie. Já si myslím, že mým hlavním problémem je, že chceme mít sjednocenou Evropskou unii a její zahraniční politiku a pořád slyšíme, že některé členské státy si myslí tohle a jiné členské státy si myslí zase něco jiného. A je to vždy pro nás tak trochu nepříjemné, že neslyšíme jména těch členských států, která patří do těch jednotlivých táborů. Já si myslím, že je politování hodné, že evropští občané opravdu nevidí, co se děje při tomto pokusu sjednotit evropskou zahraniční politiku. Bylo by dobré slyšet, které země patří do kterých táborů, to bych opravdu ocenil, ale myslím si, že teď je čas dát slovo našim poslancům. Mám na seznamu paní Gomez jako první, prosím. Paní předsedkyně, já si myslím, že mohu říci, že já také nesu toto prokletí. Snažím se bojovat za to, aby byla Barma na pořadu jednání, pokud jde o lidská práva. V roce 88 jsem se zapojila do první evropské iniciativy, pokud jde o ochranu lidských práv v Barmě. Ne eh, u vás, no v rámci tedy vaší iniciativy, vy jste tehdy ještě neexistovali. A už od té doby jsem sledovala tuto otázku, pracovala jsem na tom, kde jsem mohla, v Radě bezpečnosti v Ázii. V roce 2002 se mi podařilo eh, procestovat Barmu a v té době jsem začala ještě více obdivovat barmský lid ten jejich opravdu mírumilovný přístup k životu. Sledovala jsem tu brutalitu diktátorského režimu a v roce 2000 jsem se účastnila prvního brainstormingu, který uspořádali Spojené národy v Koreji. Týkalo se to Barmy. Bylo to vlastně poprvé OSN uspořádalo něco malého o Barmě v Ázii. A také jsme už samozřejmě v tomto parlamentu o tom, na tom pracovali. Já jsem předtím tedy se tím zabývala v Radě bezpečnosti, teď eh, tedy v Evropském parlamentu. Sledovali jsme tu situaci, kdy Barmu postihl cyklon a kdy se junta začala chovat eh, ještě hůře. A svět neudělal vůbec nic a Evropská unie taky ne. Evropská unie je dobrý řečník, ale pokud eh, jde o činy, tak není příliš efektivní. A ano, byly doby, kdy zde nebyly také jasné rozdíly jako teď a přesto jsme nic nedělali. A teď zde rozdíly jsou a tyto rozdíly mají své vysvětlení. A to vysvětlení je Čína, Čína, Čína. Chcete vědět, kdo je na jaké straně? Podívejte se na politiku vůči Číně, protože Čína právě má své zájmy v Barmě ekonomicky, politicky podporuje režim, takže je to o Číně. Je to o Barmě, ale je to do velké míry o Číně. Já si myslím, byla jsem jednou z těch, kdo do posledního usnesení včlenil tu větu, že je třeba sledovat doporučení zvláštního zpravodaje OSN ohledně vytvoření vyšetřující komise byla to také otázka bývalého zvláštního zpravodaje a je opravdu hrozné, že se nic neudělalo. A myslím si, že OSN má také svou zvláštní zodpovědnost a také Evropská unie <clears throat> udělala kroky v rámci OSN, aby al-Bashir byl odsouzen Mezinárodním trestním tribunálem. Evropská unie měla udělat totež. Evropská unie teď více než kdy jindy by měla spolupracovat eh, s USA a měla by konfrontovat eh, ty zodpovědnosti za spáchané válečné zločiny. A měla by se také postavit Číně v této otázce. Já vím, že Číně také záleží na jejím obrazu, na jejím image, protože jinak by Čína vůbec nepropustila ten případ Al-Bashira z Rady bezpečnosti k Mezinárodnímu trestnímu tribunálu. Velmi souhlasím eh, s našimi řečníky a děkuji jim. ASEAN je důležitý a já jsem si vědoma toho, že ASEAN bude vždycky mírnější než Evropa a pokud bude Evropa ještě mírnější, tak ASEAN ještě poleví. Proto Evropa musí být konzistentní, důsledná a musí jasně ukázat ASEANu, jaké jsou jeho zodpovědnosti, především tedy v Asii. Je to velmi důležitá demokratická země. A kdyby byla dobře začleněna do konzultací s Evropskou unii a s USA, tak si myslím, že právě Indonésie, která je velmi důležitou azijskou zemí, by mohla sehrát aktivnější úlohu a mohla by do toho zapojit i ostatní země ASEANu. Myslím si také, a jsem ráda, že zástupce komise právě řekl, že zde vůbec se nejedná o zmírnění sankcí, že to není na pořadu dne. Já si myslím, že ty sankce nefungují, jak jsme viděli, protože zde není politická vůle politicky se postavit režimu a to se musí udělat na půdě OSN a musí se to udělat prostřednictvím přístupu z hlediska tedy trestního. Myslím si, že Evropská unie by měla být efektivnější při používání všech svých nástrojů na poskytování humanitární pomoci, pomoci zastáncům lidských práv. Já už jsem dlouho nebyla v Barmě, byla jsem tam v roce 2002 a tehdy jsem si uvědomila, že opozice se mílí, protože se domnívá, že by měly být zastaveny všechny ekonomické kontakty s Barmou. To si myslím, že není pravda. My bychom měli použít ekonomický rámec k tomu, abychom eh, prozkoumali všechny cesty, jak podpořit barmský lid. Včetně těch, eh, kteří statečně bojují za demokracii, spravedlnost a lidská práva. A věřím, že je velmi důležité navázat kontakt se zástupci jednotlivých etnik. Děkuji. Um, Děkuji a nyní bych dala slovo panu Prodemu. Děkuji, paní předsedkyně. Sledoval jsem s velkým zájmem všechna vystoupení, která zde zazněla. Myslím si, že se nemůžeme zbavit tohoto hlubokého a přesvědčeného angažmá, protože stojíme tváří v tvář tragickým situacím. Celá řada těchto svědectví v nás vyvolala velkou sympatii. Pokud jde o potřebu demokracie, pokud je o volání po demokracii v Barmě, já tedy vyjadřuji veškerou svou solidaritu a ochotu podílet se na jakékoliv akci, která bude usilovat o nápravu této situace. Kolega, kolegyně předtím říkala, že je zde zodpovědnost Číny. Zde tedy stojíme tváří v tvář systematické akci, která vyplývá z té, řekl bych, posedlosti Číny po přímém přístupu k přírodním zdrojům. A to vede Čínu k tomu, aby se ubírala zkratkami. To znamená, usiluje o přímý přístup přírodním zdrojům, nikomu se nedívá do tváře a vede to k tomu, že podporuje i diktátorské vlády, protože tento způsob je jednodušší. Tímto způsobem se snadněji uzavírají dohody a rychlé dohody v zájmu Číny. Takže tady vzniká ten problém a já bych na něj chtěl upozornit i v následujícím bodě, ale Je zde potřeba, abychom jednali, abychom zdůraznili výslovnou potřebu jiného lidského práva. To znamená, v oblasti, kde jsou zdroje omezené, musíme vyjádřit, že je zde základní právo a to je právo k rovnému přístupu k přírodním zdrojům ze strany všech lidí a všech budoucích generací. Takže v tomto smyslu si myslím, že krok tohoto typu by mohl, alespoň tedy nepřímo, pomoci ochránit možnosti této země, Barmy, k tomu, aby si zajistila svůj vlastní rozvoj, který bude demokraticky podporován. Děkuji. Thank you, Mr. Děkuji. Pane Prody, mm, vzhledem k tomu, že už nikdo nežádá z našich eh, členů o slovo, tak bych eh, chtěla připomenout, že také Eh, zástupce delegace pro jihovýchodní Asii. Eh, my tak postupujeme vždy, vždy zveme ty příslušné delegace a proto myslím, že by bylo dobré dát slovo našim eh, hostům, kteří by mohli vystoupit. Takže prosím, Pokuste se o komentáře ohledně toho, co jste si vyslechli. Vyslechli jste si návrhy členů Evropského parlamentu kteří se intenzivně zabývají situací Barmy a Myanmaru. Také jste si vyslechli zástupce Evropské unie. Některé, jak jste si všimli, vaše požadavky nejsou všude úplně stejně chápány nebo vnímány. Chtěla bych ještě uh, připomenout, že by bylo dobré, kdybyste se vyjádřili k tomu, zda bylo dobré vyslat pana Fasiny jako zvláštního zástupce do tohoto regionu. Děkuji. Nejdříve eh, bych chtěl poděkovat eh, všem těm, kteří zde hovořili. Děkuji také za ubezpečení ze strany komise v tom smyslu, že nedojde k oslabení sankcí, pokud nedojde k rozumnému pokroku. To je něco, co musíme samozřejmě uvítat. Teď bych chtěl zareagovat na několik bodů, které byly uvedeny zástupcem komise. Týkalo se to doporučení vytvořit vyšetřovací komisi. Domnívám se, že zástupce komise řekl, že by to vyžadovalo podporu Číny v Radě bezpečnosti OSN, pokud jsem jeho vyjádření správně pochopil. Já si myslím, že my musíme nyní získat eh, podporu eh, v Radě bezpečnosti v rámci příslušného usnesení. Tam jde o to, eh, zda by bylo možné nemít aktuální veto Číny. Já bych chtěl trochu skorigovat tedy tento bod. Další věc se týká voleb. Zástupce komise zde uvedl, že Evropská unie nejdříve eh, počká, jak budou probíhat volby. Je to svým způsobem pochopitelné stanovisko, ale já se domnívám, že tyto konkrétní volby eh, nejsou volby, kde stačí pouze vyčkávat. Ústavní situace z roku 2008 a nový volební zákon už naznačuje, jak to bude vypadat. Armáda už má 25 Armáda má také imunitu z hlediska zločinů a ten výsledek těch voleb je víceméně předvídatelný. Tak, jak to uvedli již kolegové, některé etnické menšiny byly vyloučeny z těchto voleb. To znamená, že vyčkávat výsledek voleb to není nezbytné podle mého názoru, protože ten výsledek je víceméně jasný již nyní. Děkuji pane Rogersi. A nyní další řečník. Prakticky 20 let sledujeme tento mírný postup OSN a zatím se nepodařilo ničeho dosáhnout. Evropská unie postupuje víceméně stejným způsobem. Co se týče reakce pana, co se týče vyslání pana Fasina, On se snažil eh, zajistit určité zblížení azijských států eh, ve vztahu k evropské politice a snažil se vytvořit jakýsi společný základ. Ten výsledek byl takový, že EU eh, e se přiblížilo k ASEANu a politika se oslabila, to nám nepomáhá. Z našeho hlediska je důležité mít zde jednotný, koordinovaný přístup, musí to být řízeno ze strany OSN. To by bylo e, důležité a to by bylo také chytré. A takovým způsobem by bylo možné dotlačit současný režim k jednacímu stolu. E, to je také stanovisko demokratického hnutí Ang San Suu Kyi. Dobře, paní Stotard, děkuji. Já musím zdůraznit, že jsou tady určité aspekty, které si zasluhují eh, určitou analýzu po eh, volbách. Eh, řečníci uváděli pravděpodobné výsledky a již nyní je nutné se připravit na ty další kroky. Nestačí pouze vyčkávat a pozorovat. Jsou to lidská práva, demokracie a spravedlnost, které jsou ve hře. A další Eh, záležitost se týká toho, že Čína se ocitá v podobné situaci jako ASEAN. Eh, ASEAN vyvodil určité poučení z kontaktu s režimem eh, Barmě. Tento režim je velmi Eh, špatný jako nepřítel, ale je také nejhorším přítelem. A Čína již nyní pociťuje určité problémy, které má ve vztahu k tomuto režimu. To samozřejmě není na veřejnosti prezentováno, ale Čína není spokojená s tou nestabilní situací, která se stále zhoršuje v důsledku vojenského režimu, který páchá velmi závažné zločiny. Musíme i nadále vyvíjet tlak, musíme být odvážní a musíme přijmout určité zásady v tomto ohledu. My se ocitáme v situaci, kdy je možnost změnit eh, věci. I ty nejhorší problémy se dají řešit, pokud najdeme to přiměřené řešení. Děkuji. Děkuji, paní uh, eh, Stuttgart. A nyní bych se chtěla zeptat, zda zástupce komise nebo Evropské unie by chtěl ještě vystoupit. Tady zaznělo několik připomínek ohledně toho mírného přístupu ze strany komise. Týkalo se to také sankcí a ještě dalších bodů. Máte slovo. Paní Hautela, eh, dovolte mi, abych zareagoval několika poznámkami. Co se týče valného schromáždění OSN, ano, nad tím jsme se zamýšleli. Je pravda, že tady mohou vzniknout určité problémy, které by eh, byly ještě komplikovanější. Jak to řešit prostřednictvím Rady bezpečnosti? Jistě, to je složité a já přiznávám, že nejsem úplně odborníkem na tuto oblast. Máme specialisty, kteří se tím zabývají. To je proces, který je v průběhu. Jsme v kontaktu s USA a s dalšími státy z hlediska této problematiky. I vy jste o tom hovořila. Je to určitý proces. A teď k volbám. Je možné říci eh, samozřejmě, že tyto volby budou eh, sfalšované a tak dále, ale důležité je si uvědomit, že tyto volby budou samozřejmě složité, budou intenzivně pod kontrolou armády, ale je tady určitá příležitost něčím začít. A my bychom to nechtěli narušit protože jsou tady určité okresy, kde pravděpodobně vše proběhne v pořádku. Samozřejmě, že musíme postupovat inteligentně. Eh, uvidíme, jaké budou výsledky voleb. Proces jako takový je proces organický. My víme, že armáda eh, postupuje podle svého programu a my nevíme, jaký bude konečný výsledek, jaké osoby se prosadí. My chceme vidět výsledek. To je záležitost několika měsíců, nebude to trvat dlouho. Ale podle mého názoru, až budeme mít výsledky, tak budeme moci rozhodnout, jak budeme postupovat další rok. Američané budou postupovat velmi podobně jako eh, my. V mém úvodním vystoupení jsem zapomněl hovořit o panu eh, Fasiny, který eh, jednal ve velmi složité situaci. Byl jmenován panem Solánem a měl udržovat pravidelné kontakty s Čínou, s Indií a s dalšími státy eh, v tomto regionu Asie. Co se týče působení v této oblasti, došlo k několika setkáním. On Eh, vytvořil jakýsi pravidelný harmonogram eh, setkání a my nesouhlasíme s tím, že on by přispěl k tomu, že přístup ASEANu se oslabil nebo zmírnil. To určitě ne. Situace změnila, když Kurt Campbell, lépe řečeno američané, oznámili, jakým způsobem bude konat. A pak bylo také řečeno, že my se zajímáme o vztahy na vysoké úrovni. ASEAN to tehdy vnímal jako určité oslabení, zvláště z hlediska Singapuru a Tajska. Já jsem zaznamenal, že tam vznikl určitý pocit, že EU zmírnila svůj postup. Eh, já jsem se snažil je odradit od toho, aby eh, zneužívali nebo aby se snažili zneužít tento přístup. Nechtěl bych eh, nadhodnocovat eh, nebo přeceňovat tu myšlenku ohledně toho, že Čína vnímá Barmu jako eh, složitého partnera. partnera. Existují tady určité vztahy. Víte, že Čína investuje, zajímá se o rozvoj infrastruktury, zajímá se o plyn. A to je určitá mm, záruka proto aby armáda zvažovala, jak bude postupovat minimálně v těch eh, příhraničních oblastech. Čína je v současnosti relativně spokojená s touto situací nepotřebuje se zbavit této mm, vojenské vlády. Děkuji. Ještě bych eh, chtěla uvést, že je velmi složité zde udělat nějaký závěr. Neměli bychom eh, příliš mnoho očekávat od těchto voleb. A pokud eh, Evropský parlament eh, požadoval vytvoření nezávislé vyšetřovací komise, tak si musíme uvědomit, že každý diktátor na tomto světě by měl vědět, že bude povolán k odpovědnosti. Existují určité metody a my čekáme na to, až se ještě více států připojí k Mezinárodnímu trestnímu tribunálu a já podporuji tento princip odpovědnosti. Parlament musí být eh, odhodlaný, musí vyvíjet nátlak tak, aby celá Evropská unie pracovala eh, ve prospěch vytvoření této vyšetřovací komisy. Zločiny, které byly spáchány, jsou šokující, a e, stále jsme svědky těchto událostí. Děkuji všem za toto slyšení, děkuji také panu Rogersi za prezentaci jeho knihy, která jistě bude mnohé zajímat. Děkuji. A nyní bych vám chtěla navrhnout, že e, učiním sdělení předsedkyně. A pak přistoupíme k tématu, které zde bude uvedeno paní místopředsedkyní a pak budeme hovořit o výroční zprávě ohledně lidských eh, práv. To je nesmírně důležitý nástroj parlamentu z hlediska politiky v oblasti lidských práv. A pak budeme mít diskuzi o iniciativě ohledně západního Balkánu pod vedením pana Kukana. Včera se AFET setkal s paní Marcen, Rosalin Marcen, která byla jmenována jako zvláštní zástupce EU pro Sudán. Já jsem se s ní osobně setkala, její kompetence a zkušenosti mě velmi oslovily a velmi mě přesvědčilo její odhodlání, s jakým chce bojovat pro posílení lidských práv v Sudánu. Takže myslím, že toto setkání bylo velmi užitečné. Také jsem se setkala se dvěma aktivisty ze Sudánu, kteří se zabývají lidskými právy, navštívili Evropskou unii a diskutovali s různými partnery. Tito aktivisté mají také velkou důvěru v tuto zvláštní zástupkyni EU pro Sudán. Ještě Turkmenistán. Všichni víte, že Evropský parlament diskutuje o dohodě, o partnerství a spolupráci eh, mezi EU a Turkmenistánem a včera AFED diskutoval o návrhu zprávy paní Nikolaj. Eh, proběhla, eh, nastala široká dohoda v tom smyslu, že podvýbor musí věnovat určitou dobu analýze této zprávy. I náš výbor může využít tohoto času a podívat se na problematiku lidských práv Turkmenistánu, na dopady této dohady, dohody, zda by to podpořilo lidská práva či nikoliv. Pokud to mohu říci, máme jakousi licenci na eh, organizování eh, tohoto zvláštního setkání, které se bude konat 14. října v rámci našeho zasedání a odsouhlasil to také zpravodaj. Mnozí z vás eh, vyjádřili potřebu zanalizovat důkladněji tuto dohodu o partnerství a spolupráci, protože to bude skutečný precedent v tom, eh, jak Evropský parlament dokáže posoudit eh, perspektivu podpory lidských práv v rámci mm, realizace dalších kroků, které se týkají spolupráce s různými zeměmi, které mají velmi negativní historii v oblasti lidských práv, takže bychom měli využít tuto možnost, kterou máme, abychom ovlivnili tyto průběhy, protože tady je, musíme odsouhlasit tuto dohodu. Chtěla bych také poděkovat panu Albertinimu, který je předsedou AFETu a který nám poskytl tuto možnost. No ale bych chtěla ještě eh, uvést, že jsem byla vyzvána k tomu, abych eh, hovořila na parlamentním eh, schromáždění Rady Evropy, to znamená zvláště výboru pro lidská práva a legislativní postupy, a sice v Tbilisi eh, v Gruzii. Já se domnívám, že bychom měli už jej spolupracovat eh, s výbory tohoto parlamentního schromáždění. Hovořila jsem s panem Dick Martinem, který hm, vykonal vynikající práci v tomto výboru ohledně různých témat, přelety CIA, dále eh, pracoval také v oblasti nedostatečných záruk eh, z hlediska porušování lidských práv v severní oblasti Kavkazu. Chtěla bych eh, vám navrhnout, že bychom mohli zorganizovat společné setkání našich výborů, protože máme velmi podobné agendy. Také bych vám chtěla říci, že Rada Evropy se na nás obrátila s požadavkem o naši podporu v rámci společného akčního plánu, který se týká Rómů, tedy problematiky Rómů, tedy jedná se o spolupráci Rady Evropy a EU. Víte, že paní komisařka Redingová podporuje tuto spolupráci. Je to otázka, kde Rada Evropy má mnoho zkušeností a poznatků a my si Eh, samozřejmě vážíme vynikající práce Rady Evropy v tomto smyslu v řešení důležitých problémů. Teď bych mohla předat slovo paní Andrikiene, tedy místo předsedkyni, aby pokračovala ve sdělení předsednictví. Eh, Děkuji, paní předsedkyně. Já bych vás ráda upozornila a upozornila tedy všechny kolegy na případ Arima Abdelina, což je syn důležitého ujgurského aktivisty, který je od roku 2006 ve vazbě, kde je týraný, je mučen. Na základě různých nezávislých zdrojů z Číny Arin Abdelin má vážné zdravotní problémy a také má na sobě, tedy jsou na něm vidět stopy fyzických a psychických eh, týrání, mučení, nemá přístup k lékařské péči, kterou by měl mít a pokud tato situace bude trvat i nadále, tak může zemřít. Já si myslím, že bychom měli okamžitě něco udělat. Měli bychom také tlačit na čínské orgány, měli bychom po nich požadovat, aby se k němu nechovali využívajíc násilí, aby dostal příslušnou eh, lékařskou péči, anebo aby ho také navštívil doktor. O tom bychom si mohli promluvit. Paní předsedkyně, děkuji. My se určitě obrátíme na velvyslance. Na základě toho, co jsme právě slyšeli, bych chtěla ještě dodat, že jsem viděla velmi zajímavý dokumentární film o paní Kadir, předsedkyni Světového kongresu Ujgurů. Bylo to v Biškeku na Mezinárodním filmovém festivalu, kde se tento film objevil tento týden, ale promítání bylo přerušené, protože kyrgyzské bezpečnostní eh, složky si myslely, že není dobrý nápad tento film promítat. Takže nakonec to promítání nedopadlo dobře, ale já jsem to viděla poté doma a byl to velmi hezký dokumentární film o této paní. Ale myslím si, že bychom se problematikou Ujgurů měli i nadále zabývat, ale nyní bych chtěla poskytnout slovo panu Rinaldimu. Děkuji, paní předsedkyně. Pokud jde o Ujgury, zde bych rád řekl, jak jistě víte, Světový kongres Ujgurů právě jmenoval svého stálého zástupce zde v Bruselu. Bude zde pobývat několik let, mnozí z nás se s ním již seznámili a myslím si, že by bylo vhodné ho sem také pozvat, aby mohl před námi krátce pohovořit zde před eh, pod výborem, ale ještě bych chtěl říci něco o iniciativě, která se týká Turkmenistánu a slyšení eh, o této zemi, protože my si často stěžujeme, že nemáme vhodné nástroje k tomu, abychom uplatňovali lidskoprávní politiku. A máme určité dohody, to je náš jediný nástroj, jak zastavit eh, určité, určité činy a musíme s ním zacházet velmi opatrně. Já si myslím, že slyšení je důležité pro rozhodování tohoto parlamentu. Bude to záležet také na odbornících, které si pozveme. Musíme také pracovat společně se spravodajem a zapojit do toho také delegaci pro střední Asii a další země v tomto regionu. Je také důležité, abychom měli mandát pro řečníky, které bychom si pozvali společně s komisí a s dalšími nezávislými organizacemi. Jejich názor na zlepšení lidskoprávní situace v Turkmenistánu je důležitý. Pokud se situace nezlepší, což si tedy myslím já, tak bychom si měli vyjednat určitou cestovní mapu pro reformy a dohody v Turkmenistánu. Pokud se nám podaří prosadit určité prvky v tom činném směru, tak si myslím, že by to slyšení mohlo být velmi užitečný. užitečné. Paní předsedkyně, děkuji, pane Rinaldi, a doufám, že se s vámi setkáme na tomto slyšení. Bude se konat 14. října. Takže my ještě nemáme hotový seznam řečníků, takže vítáme eh, tyto návrhy. My v rámci pozvání nemůžeme kompenzovat eh, vysoké cestovní náklady a tak dále, ale určitě děkujeme za tento tip. A nyní si myslím, že bychom se měli vrátit k bodu číslo 5, což je výroční zpráva o stavu lidských práv. v roce 2009 o politice EU v této oblasti. Máme zde paní zpravodajku, paní Andrikiene, která připravila návrh zprávy. Je to pro nás jedna z příležitostí, kdy můžeme ovlivnit budoucnost politiky lidských práv Evropské unie, což je eh, nová zajímavá etapa. Takže, paní Andrikiene, máte slovo. Děkuji, já budu hovořit litevsky.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 Well, I've been told that uh, no Lithuanian interpretation was uh, asked, so we Já se omlouvám, říká paní předsedkyně, ale bohužel nebyli domluveni žádní litevští tlumočníci. Není tedy moc vhodné použít v současné době tento jazyk. Takže co s tím uděláme? Vyřešíme to. Poprosíme paní Andrikiene. aby používala angličtinu. To je jediný způsob, jakým můžeme pokračovat. Kdo je nyní v kabině číslo tedy 15? se ptá paní předsedkyně. Takže musíme pokračovat v angličtině. Eh, eh, Takže, vážení kolegové, od minulého pátku máte k dispozici návrh zprávy. Bohužel je tento návrh pouze v angličtině. Od příštího týdne budou k dispozici již všechny jazykové verze. Termín pro předložení pozměňovacích návrhů je 7. října, je to v pátek příští týden. ale ještě před letními prázdninami jsem žádala o delší lhůtu pro kolegy a pro mě, abychom mohli předkládat pozměňovací návrhy k tomuto návrhu zprávy. Pokud by to bylo možné, tak bych poprosila sekretariát a paní předsedkyni pod výboru, aby tento termín, tuto lhůtu změnili, aby nám poskytli více času, minimálně do toho dalšího pondělka. Yes. Now, um, the um, annual report on human rights situation. Dobrá, takže výroční zpráva o lidských právech ve světě. Zpráva má číslo 11, byla prezentována jménem výboru a rady. Rada a komise a my, tedy Evropský parlament, Obvykle v našem usnesení poskytujeme všeobecný přehled o naší činnosti v oblasti, v oblasti lidských práv a demokracie. Takže je to zpráva číslo 11, ale můžeme říci, že jsme dosáhli určitého pokroku? Je tomu tak? Podařilo se nám nějakým způsobem urychlit naše reakce, pokud jde o porušování lidských práv eh, v zemích třetího světa. Lze říci, že jsme nyní účinnější, efektivnější. Cílem všech těchto zpráv je vyšetřit, zhodnotit a v určitých specifických oblastech také poskytnout eh, konstruktivní kritiku. Takže jde zde o činnost Evropské unie v oblasti lidských práv a demokracie, ale také poskytujeme eh, určitá doporučení. 1. prosince roku 2009 vstoupila v platnost Lisabonská smlouva. Přípravné období trvalo dlouho. V souladu s Lisabonskou smlouvou se Evropská unie stala právnickou osobou. Toto je velmi důležité. pokud jde o vstup v platnost dohody o lidských právech, pokud jde o naše vztahy či různé právní eh, dohody o jejich ověřování Evropským soudem pro lidská práva. Tato evropská zpráva se zabývá obdobím od 1. července 2008 do konce roku 2009. Když hovoříme o tomto období, to první, co mě napadne, tak to jsou například eh, vraždy novinářů v Rusku, v Mexiku. Tam jde zase o pro následování těch, kteří hají lidská práva. To samé na Kubě, v Bělorusku jde o práva žen v Afghánistánu a v Iránu a také o lidská práva v Barmě. Velmi jasným příkladem je každoročně udělovaná Sacharova cena. My máme seznam těch, které jsme tedy nominovali, ale víme, že na tomto seznamu by se mělo objevit mnohem více lidí. My jednoduše nemůžeme eh, tam eh, dát všechny ty, které by mělo poznat mezinárodní společenství, všechny ty, kteří toho mnoho obětovali, obětovali při obhajobě lidských práv, protože tato cena je jenom jedna. Tato cena se uděluje za svobodu myšlení ve světě dochází k mnoha porušením lidských práv. My musíme najít způsob, jakým způsobem, jak to řešit. Evropská unie není dokonalá, máme též svoje problémy, jde o xenofobii, homofobii a je zde mnoho dalších problémů. Avšak všechna pravidla musí být stejná. Nemůžeme mít jedny normy, jedna pravidla pro nás a další pro ty, kteří jsou mimo EU. Nejprve si musíme udělat pořádek doma, ještě předtím, než budeme poučovat ostatní o tom, jak mají eh, hájit lidská práva a upevňovat demokracii. Během práce na této zprávě o lidských právech a demokracii ve světě tak byly pro mě důležité výzvy globalizace. Chtěla bych zde uvést boj proti mezinárodnímu terorismu. Tento boj nás vede k hledání nových řešení, jakým způsobem bychom měli zajistit dodržování lidských práv a svobod, jakým způsobem bychom měli zaručit bezpečnost lidí a přitom neporušovat lidská práva. Další výzva souvisí s hospodářskou a finanční krizí. Doplatili na ní miliony lidí a my bychom měli nalézt způsob, jak bychom měli čelit těmto výzvám, jak bychom měli zajistit základní práva pro lidi, na které měla krize dopad. A třetí výzva z mé zprávy souvisí s klimatickými změnami. Ty dlouhodobě ovlivňují lidská práva, zvláště v těch nejzranitelnějších zemích, eh, skupinách obyvatel a též také dopadá na eh, místní domorodé obyvatelstvo. Objevily se také nové způsoby, jakým se porušuje, eh, porušují lidská práva. Je to například cenzura internetu. Když jsme hovořili o Ujgurech, tak nepokoje. E, tam v červenci v roce 2009 vedly k tomu, že čínské úřady jako reakce na to zablokovaly internet a cenzurovaly internet. Takže nikdo nemohl vědět, co se přesně děje. Mnozí Ujguři dostali do životí, mezi nimi byly i ženy. byli uvězněni a mají doživotní tresty. Takže to jsou ty nové způsoby, jak se porušují lidská práva ve světě. K tomuto účelu se tedy využijí moderní technologie. Takové jsou souvislosti, takový je kontext. Musíme řešit porušování lidských práv. Jak můžete vidět, zásady mé práce na této zprávě jsou rozděleny do 12 různých kapitol, které jsou od sebe odděleny. Ta první část či kapitola se týká výroční zprávy OSN o lidských právech, dále nasleduje oddíl který se věnuje Mezinárodním fórům a činnosti EU. Na těch Evropská unie se také podílí tedy činnosti na těchto fórech. Dále se zmiňuji o Radě OSN pro lidská práva a o různých činnostech Evropské unie v této oblasti. Dále zde hovořím o o různých evropských pokynech, dále o trestu smrti, násilí na ženách, o mučení, o obhajcích lidských práv, o doložce o lidských právách, o obchodních dohodách, o upevnění demokracie, o zahraničních vztazích a podobně. Já jsem z frakce EPP a pro mě je zde velmi důležitá věc. To se týká svobody náboženství a víry, takže jsem také vypracovala ve své zprávě jednu kapitolu, která se tomuto tématu věnuje. Já počítám s vaší podporou. Já doufám, že tento návrh zprávy je něco, co bude podnětné pro vás. E, na základě toho můžete vypracovat e, svoje příspěvky, svoje návrhy. Já se na ně těším. Naše práce by měla směřovat k tomu, že bychom měli nakonec odhalit a ukázat prstem na ty země, které porušují lidská práva. V minulosti Evropský parlament měl usnesení a výroční zprávy, ve kterých byly kapitoly, které se věnovaly jednotlivým regionům, jednotlivým zemím, jako například Číně, Rusku a podobně. A ve své zprávě já jsem se rozhodla, že Nebudu jmenovat jednotlivé země, nebudu na nikoho ukazovat prstem, nebudu dodržovat tento zeměpisný přístup, ale přece jen eh, tam několik konkrétních zemí pojmenovávám. Příkladem toho e, je název několika zemí, kde se porušují lidská práva. Takže to je vše, co jsem chtěla k tomu říci. A budu se těšit na vaše příspěvky a ráda odpovím na vaše otázky, budu reagovat na vaše, na vaše kritiku či na vaše návrhy. Děkuji. Děkuji, Lajmo. Nejsem překvapena, že eh, tvůj přístup je, je tak systematický a pokrývá klíčové body, které jsou důležité pro naše zapojení do budoucí strategie na ochranu lidských práv EU. A také, jak říkáš, ponechává to prostor politickým frakcím a poslancům, aby přinesli své návrhy. Mně se velmi líbí tato struktura. Takže nyní bych dala slovo poslancům. Na seznamu mám tyto pan Howard, pan Prody, paní Kill Nielsen, paní Gal a paní Verža. Takže nejdříve má slovo pan Howitt. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. V tomto parlamentu jsme vždycky brzděni procesními věcmi, takže si myslím, že je opravdu šokující, že toto bylo na našem pořadu jednání už eh, tak velmi dlouho a naše místo předsedkyně to velmi dobře pojala, byla to její iniciativa. Je to právo každého poslance z tohoto parlamentu, kdo může tuto záležitost představit a ona byla opravdu velmi odvážná, já jí za to děkuji. A také eh, vím, že se k tomu vyjádříte ještě na konci, ale chtěl bych říci, že je to velmi důležitá zpráva. A to, že příští týden bude k dispozici ve všech eh, jazycích a že také k pondělku nebo v pondělí budeme moci překládat podměňovací návrhy. To je také opravdu eh, dost hrozné. Já jsem si jist, eh, že je taková situace, která se těžko spravuje, těžko řídí, ale je to také ve vaší pravomoci, paní předsedkyně. Vy byste mohla zajistit, aby zde byl dostatek času k tomu, abychom to dobře prodiskutovali v našem podvýboru a eh, předložili pozměňovací návrhy. Teď mě ale dovolte, abych se zmínil o této zprávě o lidských právech. Je to opravdu skvělá práva. Samozřejmě každý za to musí jen gratulovat. Je to skvělá základna pro naši práci. Já jsem v tomto podvýboru už celou řadu let a vždycky jsme se snažili vytvořit takovýto tematický přístup. Tam se snažíme obecně zohlednit situaci v oblasti lidských práv ve světě spíše než jmenovat jednotlivé země. Musím říct, že zpravodajka v jednotlivých zemích nebo v několika zemích šla nad rámec tohoto přístupu. To já samozřejmě nekritizuji, nicméně myslím, že jak budeme předkládat pozměňovací návrhy, musíme být velmi disciplinovaní, abychom se nesnažili změnit povahu této zprávy a abychom se snažili držet tohoto přístupu, který zpravodajka popisuje. A jak říkám, je dobře, že zde nemáme analýzu zemi od země. Vždycky říkáme radě a řekneme to i vysoké představitelce, že prostě chceme, abychom k tomu přistupovali globálně, jako Spojené státy, jako to dělají i jiné státy na světě. Měli bychom být velmi konkrétní v poskytování pobídek. Otázka transparentnosti. Je jasné, že od švédského předsednictví zde byl zaznamenán ústup a myslím, že musíme zpravodajku v tomto podpořit. Pokud jde o závěry Rady ohledně mezinárodního humanitárního zákona, to bychom také měli podpořit. Totež se týká priorit předsednictví, pokud jde o boj proti násilí na ženách a dětech. Souhlasím také s tím, co píše zpravodajka ohledně pokynů, které vedou náš boj proti násilí na obhájcích lidských práv a tak dále. Doufám, že komise se vyjádří ještě na konci debaty, ale já mám pocit, že zde není žádný systematický výcvik nebo školení personálu, pokud jde o tyto hlavní směry. Opravte mě, pokud se mýlím, ale je to velké téma také ve zprávách a bylo by dobré, abychom se na to dobře a dopodrobna podívali. Souhlasím se s pravodajkou která eh, vítá začlenění doložky o lidských právech do dvou nových dohod, eh, také zahájení dialogu o lidských právech a také je velmi dobře, že do těchto programů jsou začleněny priority EP. Je dobře, že nejen kritizujeme, ale také komentujeme věci, které se dobře daří. Ohledně dialogu o lidských právech, tam je také otázka kvality, nejen kvantity a já si myslím, že tam je ta vaše zpráva v tomto dost eh, znepokojivá. Měli bychom k tomu rozhodně vyjádřit své stanovisko. Eh, GSP plus systém, ten mě neuspokojuje. Já si myslím, že ten systém GSP plus je v podstatě neuspokojivý. Myslím, že tam nemůžeme vyjádřit uspokojení já se na to podívám, jakým způsobem bych to mohl pojmout ve svém pozměňovacím návrhu. A pokud jde o ty tři oblasti, jak se tam hovoří o inovacích, o cenzorování internetu a finanční krizi, tak tam k tomu bych řekl, že jste zmiňovala prioritu EPP, to znamená svobodu vyznání. To si myslím, že by měla být priorita všech skupin, nejen EPP, takže to rozhodně by tam mělo být začleněno, tím vám rozhodně nechci nic vytýkat, chci říci, že se mně opravdu líbí tato část a líbí se mně také ta část, která se týká cenzury internetu, to už jsme tam měli i v minulosti a myslím si, že je to důležitá věc, kterou bychom měli zdůraznit a myslím si, že zpravodajka má pravdu, když se podíváme v současné době, na eh, následky finanční krize v oblasti lidských práv, tak to rozhodně nemůžeme zanedbat. Eh, jsou zde jasné problémy, které z toho vyplývají a je dobře, že to bereme v úvahu. Potom další obecnější bod. Je zde časový problém. Hovoříme o období, které zde hodnotíme ještě před jmenováním Katy Ashton, takže ehm, tam se nebere v úvahu vůbec to, co se udělalo na těch posledních čtyř zasedáních Rady pro lidská práva. Takže tam vlastně zkoumáme období, které už je dost časově vzdáleno, ale musíme to udělat, je to naše práce. A pokud jde o eh, radu ve vaší zprávě je to spíše popisné, dívá se to spíše dozadu než dopředu, nejsou tam žádné benchmarky, které by tam podle mě obsaženy být měly. A je mě pořád eh, trošku líto, že musíme rok za rokem předkládat tyto pozměňovací návrhy v tomto smyslu, takže možná potom rada a vysoká představitelka si to konečně vyslechne a už nebudeme muset v příštích letech tyto komentáře předkládat znovu a znovu. Pokud jde o návrh paní Andrie Kene ohledně vztahu mezi naší vnitřní politikou v EU a lidskými právy a jejich dodržování ve světě tam jsou věci jako migrace, na které bychom měli odkázat. Myslím si, že tam je velmi dobře vyvážený odstavec, který se týká boje proti terorismu, ale myslím si, že bychom tam k tomu ještě mohli doplnit něco, co by se týkalo migrace. A měli bychom také odkázat na španělské předsednictví, na všechny ty sliby, které byly učiněny na samitech a které nebyly zcela dodrženy. Pokud jde o krize lidských práv ve světě, tak ehm, si myslím, že bychom mohli více zdůraznit eh, válečné zločiny. Myslím, že bychom také mohli více přivítat eh, ten pokrok, eh, který byl zaznamenán. Ale pokud je o Sri Lanku, tak tam bychom mohli říci trochu více o tom, jak Evropská unie sledovala ten konflikt, že ho příliš nevyšetřovala a je mě také trochu líto, že tam paní Andrike nepříliš nehovoří o velmi aktuálním tématu. Máme nedávné usnesení Evropského parlamentu, k této otázce myslím, že skupiny by se mohly s paní zpravodajkou setkat a hovořit o tom, jakým způsobem bychom mohli předložit pozměňovací návrhy, které by to vyjasnily. Myslím si, že zpravodajka k tomu bude otevřená, měla by být. Pokud je o krize lidských práv, které jsme zaznamenali v tomto období, myslím, že bychom se měli více zmínit o Končské demokratické republice. Diskutovali jsme o tom minulý týden na plenárním zasedání také vypuknutí násilí ve východním Kongu a tak dále. To si myslím, že bychom se na to měli více zaměřit, podívat se na to, jak se Evropská unie zapojuje a také na to, jak mezinárodní síly nezasáhly to, co říká v odstavci 74 o Guantanámu, to je uspokojivé, ale myslím si, že by mohla být ještě trochu tvrdší. Když hovoří o spolupráci Evropské unie, eh, těch eh, šest eh, lidí, kteří byli v těch čtyřech eh, zemích zadrženi. Já si myslím, že tam by to mělo být řečeno jasněji. Evropské nebo tedy Spojené státy by chtěli začít dělat tu správnou věc. A v tom bychom se, bychom se taky mohli jasně vyjádřit. Teď se ještě dívám na své poznámky. Rád bych se na něco zeptal, pokud jde o o to, jak dalece výroční zpráva rady odráží naše parlamentní usnesení. Vím, že minule jsme se obrátili na sekretariát, který se k tomu vyjádřil. Nevím, jestli se to letos stalo. Pokud to tam je, tak mě jen řekněte, v kterém odstavci. Já si to sám přečtu. Myslím si, že by to každý měl vědět, protože to byla novinka, kterou jsme přivítali v uplynulých letech. A ještě na závěr, pokud jde o obecný komentář, tak tato zpráva je podle mě politicky důležitá jako mechanismus zodpovědnosti, protože tak se parlament obrací, obrací na komisi a na radu a tam jasně žádá, aby řekli, co vlastně udělali a neudělali v oblasti lidských práv. Tady se jen neříká to, co si myslíme o lidských právech, ale o tom, jak se v této otázce pohybovala Evropská unie. Myslím si, že je to zpráva, kde se jasně projevuje tento princip zodpovědnosti. Měli bychom pracovat se spravodajkou, aby se to tam ještě dopilovalo, než tato zpráva přijde na plenární zasedání. Děkuji. Děkuji za tento velmi obsáhlý příspěvek, pane Hawite. A teď bych ráda dala slovo panu Prodemu. Děkuji, paní předsedkyně. Souhlasím s těmi fakty a myslím si, že je to velmi podrobná zpráva. Děkuji paní zpravodajce. Chtěl bych tam jen eh, něco doplnit. Myslím si, že je to nutné. Pokud jde o panorama lidských práv, to pozadí je to, které vidíme každý den. Týká se to přírodních zdrojů, které jsou v omezeném množství. Takže je to omezení, které musíme vzít v úvahu výslovně. Pokud je zde toto omezení, tento limit, tak si myslím, že je základním právem člověka, mít rovný přístup, mít zajištěn rovný přístup k přírodním zdrojům pro současnou generaci i pro budoucí generace. Myslím si, že toto je velmi důležité a mělo by to tam být výslovně začleněno mezi lidskými právy. Protože si myslím, že právě toto implikuje fakt, že pokud jsou tyto zdroje omezené, jakože jsou, musíme se naučit, že jsme všichni na sobě vzájemně závislí. Všechny země jsou na sobě vzájemně závislé. A měli bychom se naučit eh, spravovat přírodní zdroje na základě konsensu. Aby bylo zaručeno, že každý člověk na světě bude mít rovný přístup k přírodním zdrojům a samozřejmě v rámci trvalé udržitelnosti. Toto musí být zaručeno i pro budoucí generace. Takže ten problém vzniká mnohem obecněji než jak je uvedeno v odstavci 84. A rád bych řekl, že také Vstažení této otázky na aspekt, který řešíme velmi často, to znamená disciplína kázeň, pokud jde o produkci skleníkových plynů. To znamená, že jsme v situaci, kdy nedocházíme k dohodě v této otázce. Já si myslím, že je to právě proto, že zde neexistuje přístup založený na všeobecné rovnosti. A právě proto si myslím, že zde musí být zohledněno právo na rovný přístup k přírodním zdrojům. Pokud využíváme ovzduší, to znamená, spalujeme fosilní paliva, pokud eh, budeme využívat ovzduší trvale udržitelným způsobem, musí to být zaručeno rovným způsobem pro všechny. A proto je zde tento princip, na kterém já trvám. V rámci udržitelnosti musí mít všichni lidé na světě stejné právo využívat tyto zdroje. Pokud zde je nějaká udržitelná úroveň, myslím si, že je to asi tuna CO2 na osobu na rok. Takže do této úrovně, do tohoto limitu by všichni lidé měli mít právo zdarma využívat tedy těchto zdrojů. To by mělo být zaručeno. Je to tedy příklad uplatnění principu, který je podle mého názoru životně důležitý. A myslím si, že právě tento princip nám pomůže vymanit se z této slepé uličky, kterou jsme měli v Kodani, předtím v Poznani a ještě předtím v Bali. Doufám, že Cancun přinese nějakou perspektivu, ale pochybuji o tom. Protože zatím jsme ještě neudělali nebo nepřijali tuto doložku rovnosti. A já navrhuji, aby se toto obecné právo na rovný přístup k přírodním zdrojům zahrnulo mezi ostatní lidská práva. Samozřejmě z toho vyplývají i povinnosti. Povinnost eh, využívat tyto přírodní zdroje udržitelným způsobem. Takže by to mohl být ještě další aspekt, eh, který bychom mohli rozvinout. Spolu s právy bychom měli rozvíjet také povinnosti. Děkuji. Děkuji, pane Prody. Paní Kiel Nielsen. Merci. Děkuji paní za tuto zprávu, za tuto významnou práci. Myslím si, že tato zpráva je opravdu velmi důležitá. Četla jsem to v angličtině, doufám, že budu mít čas si to přečíst ve francouzštině a doufám, že budeme moci kolektivně pracovat v rámci naší frakce. Máme tady tedy lhutu, která nám umožní předložit některé pozměňovací návrhy, i když mnohé zde již zaznělo a s mnohým, co bylo napsáno, souhlasíme. Teď eh, k tomu, co řekl náš kolega, ekolog. Samozřejmě eh, to je problematika, kterou obhajujeme již mnoho let, takže to nebudu opakovat, ale zmíním se o bodech, o kterých nehovořili předchozí kolegové. Nejdříve jeden konkrétní bod. Samozřejmě, že předložím pozměňovací návrh, který se týká odstavce 57, vraždy. Já si myslím, že by bylo vhodné rozšířit seznam těch zemí, protože tady mm, se soustředujete na některé země z bývalého komunistického bloku. Byla bych ráda, kdyby se tam citovali, ale já udělám pozměňovací návrh, například Ruanda by tam měla být, protože náš kolega místo předseda Zelených André Ruize Eka, tedy v Ruandě byl nedávno zavražděn, například. Já vám pošlu pozměňovací návrh, abychom rozšířili seznam těchto zemí. Další bod. Ten se týká kapitoly 15, kde vyzýváte členské státy, aby podepsali a ratifikovali hlavní úmluvy o lidských právech OSN a Rady Evropy. My navrhujeme pozměňovací návrh, abychom do tohoto seznamu dali ještě rámcovou úmlavu pro ochranu národních menšin a Evropskou chartu jazyků národních eh, etnických menšin. Já myslím, že budeme mít čas vám ještě předložit další návrhy. Nicméně bych se chtěla vrátit ještě k jednomu bodu, který mě opravdu eh, jak si mm, zneklidnil. Nebylo mi to úplně jasné, ale myslím si, že se musíme vrátit ke kapitole 31 kde hovoříte o Goldstonově zprávě. Tady nevím, jestli jsem to správně pochopila, ten konkrétní smysl. Já bych chtěla říci, že vaše zpráva pokrývá období z července 2008 do konce 2009. Připadá mi nemyslitelné, aby v této zprávě se nehovořilo o této události, která netrvala dlouho, 22 dnů, 22 dnů bombardování gazy, Nicméně na závěr tohoto období tam bylo 1450 zabitých palestinců, většinou civilistů, mezi nimi 410 dětí, 104 ženy, 13 Izraelců bylo také zabito při této příležitosti, byli to většinou vojáci. Já si myslím, že nemůžeme nezmínit tuto velmi důležitou událost, která proběhla v Gaze a Goldstonova zpráva je něčím zásadním. Využívám to, abych řekla, že náš výbor by měl monitorovat tuto Goldstonovu zprávu, protože to spadá podle mého názoru do kompetence našeho výboru. To jsem chtěla říct, předložím pozměňovací návrh v tomto smyslu, dělám ho už ústně. Dále hovoříte ve stejné kapitole o okupovaných palestinských územích, východní Jeruzalém. Máme asi 11 tisíc ehm, jaksi uvězněných lidí v izraelských eh, věznicích. Často jsou to nezletilci, tedy děti. Myslím, že nemůžeme zapomínat na tuto otázku. Otázka lidských práv se týká také demokracií. Pravidelně se říká, eh, že je to jediná demokracie v tomto regionu. O důvod více, abychom Eh, obdrželi rychleji pokrok a výsledky z hlediska dodržování lidských práv. Chtěla bych zdůraznit tento bod, je nutné, abychom se k tomu vrátili. Takže naše frakce v rámci stanovené lhuty předloží ještě eh, jaksi menší pozměňovací návrhy. Děkuji mnohokrát. Děkuji paní Kiel Nielsen. A teď bych dal slovo ještě dvěma dalším řečníkům, paní Gala a paní Veržat. Prosím, paní Gala. Děkuji. Paní předsedkyně, já mohu jen poblahopřát Lajmě za tuto velmi obsáhlou a opravdu dobrou zprávu. Víme, jak obtížné je pojmout všechny klíčové otázky v této oblasti, protože tato oblast je velmi široká a je samozřejmě dobře, když o tom můžeme diskutovat a poukážeme na to, které věci by měly být zdůrazněny více, které méně. Já plně souhlasím s touto strukturou, myslím si, že to bylo velmi dobré rozhodnutí ze strany zpravodajky a také s tím, jakým způsobem se jednotlivé otázky pojímají v této zprávě. Myslím si, že je to uděláno velmi dobře a já bych ještě zdůraznila to, že je dobře, že odstavce 2, 3, 4 a 5 hned na začátku trvají na té nejdůležitější věci. Zdůrazňují to nejdůležitější, co se stalo v celé této oblasti v EU. Máme teď novou institucionální strukturu, mají, máme Evropskou službu pro vnější činnost a samozřejmě to, že máme tuto službu, znamená, že máme povinnost tato témata řešit a my jako parlament to musíme velmi jasně požadovat. Musíme žádat, aby lidská práva byla základem práce této nové diplomatické služby a paní Ashton už to přislíbila. A souhlasím také s tím, co říkal můj kolega nebo náš kolega Hewitt. Jsou tam začleněni všichni ti, kdo budou pracovat v této nové službě pro vnější činnost. Musí být proškoleni, aby byli schopni přihlížet k otázkám lidských práv. Také si myslím, že je velmi důležité, že je zde velmi jasně popsáno, že je zde tato nová situace ohledně přístupu k úmluvě o lidských právech. Hovoří se zde také o tom, jaká je naše situace, jaký je vztah k Evropskému soudu pro lidská práva ve Štrasburku. Je také velmi důležité, že se zde vyzývají členské státy k tomu, aby podepsali další úmluvu Rady Evropy, ale myslím si, že bychom měli také přistoupit eh, seriózněji eh, k celému souboru smluv eh, OSN. To také vyplývá z této nové situace. Také bych zdůraznila fakt, že dnes komisař OSN pro lidská práva má svou kancelář v Bruselu, otevřeli svůj úřad v Bruselu a je to velmi aktivní zastoupení. Vítám také to, že se zde vyjmenovávají nejdůležitější práva. Já bych zdůraznila, že je nutno absolutně odsoudit eh, využívání dětí jako dětských vojáků a sexuálních zbraní. Teď jsme debatovali o Kongu minulý týden. Já si myslím, že je velmi důležité, aby toto téma zde bylo vzneseno a také předložím pozměňovací návrh, který se bude týkat práv národních menšin, protože to jsou kdekoliv ty nejzranitelnější skupiny, kdekoliv vznikne konflikt, tak eh, národnostní menšiny spolu s ženami a dětmi jsou jako první na řadě, první oběti. Takže to je vše z mé strany a jen gratulace zpravodajce. Děkuji paní Gala a nyní paní Verže. Merci. Eh. Děkuji. <laughs> Paní předsedkyně, moje paní předsedkyně. Já bych se chtěla připojit tomu, co uvedli moji kolegové v tom smyslu, že litujeme, že naše kolegyně nemohla hovořit v mateřštině. My v rámci tohoto parlamentu podporujeme kulturní diverzitu, diverzitu jazyků. Říkáme, že používání mateřštiny je zásadní otázka. Možnost hovořit ve své mateřštině to je něco, co je opravdu podstatné a já si myslím, že to platí pro členy Evropského parlamentu stejně jako pro jakéhokoliv jiného občana Evropské unie, takže nechtěla bych tady ještě zdůrazňovat, že tady musí být překladatelské služby, je určitý skandál, že tady nemáme příslušné jazyky, abychom mohli pracovat za dobrých podmínek. A pokud k tomu připojíte ještě tu lhůtu, kterou máme pro pozměňovací návrhy, tak mám pocit, že jsme skutečně na hranici akceptovatelnosti. I když vím, že někdy podmínky práce úředníků jsou obtížné. Není to výtka jako taková, ale tato zpráva je zvláště důležitá, protože je to poprvé, kdy v rámci nového institucionálního fungování se zabýváme těmito otázkami. A z tohoto hlediska musíme mít ten nezbytný čas na tuto práci. V celku e, souhlasím s přístupem naší zpravodajky. Budu postupovat e, rychle, e, nicméně nebudu tady vnímat ty věci úplně stejným způsobem. Já vám tedy uvedu některé důvody, eh, proč jsem spokojená. Jsem spokojená zvláště z hlediska těch ekonomických a sociálních práv. To je věc, za kterou jsem bojovala celá léta. Je důležité, aby tady mělo, měla své místo právě ekonomická a sociální práva, protože my jsme obhájci univerzality lidských práv. Souhlasím s vámi také v tom smyslu, že musíme zamést před vlastním Prahem. Takovýmto způsobem můžeme uplatňovat univerzální vnímání lidských práv. Jsou tady určité nedostatky, nebudu se vracet k tomu, eh, co zde uvedli již kolegové. Chtěla bych pouze tak trochu rychle a ne úplně přehledně vyjmenovat eh, některé aspekty. Je škoda, že se zde nehovoří o politice sousedství. Minulý týden jsme měli diskuzi ohledně těchto otázek. Politika sousedství, to jsou eh, dohody privilegovaného partnerství, které máme s některými zeměmi. Situace z hlediska lidských práv v těchto zemích musí být předmětem zvláštního zájmu. Já bych uvedla jeden příklad, abychom se vyhnuli polemice. To, co se děje v Líbii, není akceptovatelné v současnosti. Takže musíme tady udělat větší místo zemím Magrebu, Mašreku a nejenom těm zemím, které kritizujeme pravidelně. Musíme mít globální pohled v této oblasti. Můžeme hovořit také o izraelské politice z hlediska nevládních organizací, o politice Tuniska z hlediska obhájců lidských práv. Myslím si, že tady je celá řada příkladů, které by možná umožnily lépe vyvážit eh, zprávu v této oblasti. Vždy je nebezpečné uvádět příklady, protože jakmile uvedete příklady, tak zcela nezbytně narušíte rovnováhu. Já si myslím, že musíme dávat velký pozor v této oblasti. Také pozor na to, jakým způsobem budeme uvádět příklady. Hovoříte o situaci žen v Afganistánu. Je to skandál, ale bohužel je spousta dalších zemí na světě, kde situace žen je stejně eh, nepřijatelná jako v Afganistánu. Takže způsob, jakým se uvádějí příklady, tam musíme dávat bedlivý pozor na formulace, které používáme. Já jsem... jsem ateistka. V tom historickém slova smyslu, co to představuje ve Francii. To znamená ve smyslu obhajoby náboženských svobod, eh, víry, svobody věřit či nevěřit. Jsem ochotná obhajovat všechny osoby, které mají náboženství a které jsou oběťmi z důvodu své náboženské víry. Za podmínky, že zde bude rovnováha mezi svobodou věřit a svobodou nevěřit. Protože ve světě existují desítky osob, které jsou oběťmi diskriminace z čistého důvodu, že vyjadřují svoje svobodné myšlenky v tom smyslu, že jsou ateisty. A je tedy důležité obhajovat oba tábory. Teď terorismus nesouhlasím úplně s vaším přístupem. Já se domnívám, že boj proti terorismu vedl k mnohému zneužívání. Začíná se o tom mluvit, protože právo na bezpečnost je zásadním právem, ale toto právo umožnilo zajistit určitý pokrok z hlediska určitých věcí, které jsou neakceptovatelné bez ohledu na souvislosti. Obhajovat lidská práva znamená, za každých okolností obhajovat lidská práva a neupřednostňovat eh, některé aspekty. To je ta slavná rovnováha. Dále hovoříte o něčem, co mě také vadilo z hlediska prezentace věcí. Nemělo by to tak být ve zprávě. Tady se říká, že finanční krize způsobila určitou zátěž a tak dále. S tím úplně nesouhlasím. Například ve Spojeném království máte miliony Miliony liber bylo eh, vydáno proto, aby se tam nainstalovaly kontrolní kamery všude na území. A my víme, že když se zabýváme těmito otázkami, takže to není ten správný nástroj pro boj proti terorismu. Ono to potěší, ono to uklidní, občas to umožní najít pachatele, ale není pravdou, že to zajišťuje bezpečnost pro občany. Možná by bylo Eh, dobré lépe využívat tyto peníze a eh, lépe tím pádem chránit také občany. Jsem ochotna hovořit o dopadech migračních politik v Evropské unii to je dobrý způsob pro to, abychom řekli, zameťme si před vlastním Prahem. Není možné, eh, jak si zpětně odesílat emigranty, například mám na mysli Liby, ale existují také další jiné příklady, odesílat tyto lidi, aniž bychom se zabývali tím, co se bude dít poté, po tomto odeslání lidí. Tady myslím, že musíme tuto věc zdůraznit. Ještě tři menší body. Irán. Tam hovoříte o delikventech, nezletilých delikventech. Nehovořte o nezletilcích, protože to jsou pachatelé, kteří jsou odsuzováni. To znamená, ne, nezletilý e, mladý člověk, který byl odsouzen z důvodu sodomie. Takže e, tady je dobré se vyhnout e, této formulaci, protože tito lidé jsou odsuzováni k smrti. Co se týče Sacharovy ceny, minulý rok to bylo zvláště zajímavé. Jedna z osob, která dostala tuto cenu, byla uvězněna hned poté. Myslím si, že nemůžeme říci, že parlament příliš tlačil na to, aby byl osvobozen. Byl tady nedostatečný tlak. Paní předsedkyně, byla bych ráda, kdybychom stejný význam věnovali také spolupráci s Radou Evropy i v těchto otázkách. Tak jako se zabýváme spolupráci s OSN, tady jsou dvě osy a myslím si, že tam poměr sil není úplně vyvážený z hlediska OSN a Rady Evropy. Eh, já myslím, že jste byla velkorysejší ve svých komentářích než jiní kolegové, ale zase ne o tolik. Nicméně eh, sleduji hodinky, protože musíme dát eh, našim přátelům ze západního Balkánu slovo velmi brzy, ale ještě musíme dát slovo také komisi a zpravodajce. Já budu rychlá, protože vím, že nemáme mnoho času. Nejprve bych chtěla poblahopřát paní zpravodajce za její skvělou zprávu je velmi pozitivně zaměřená. To neznamená, že není eh, nekritická, ale snaží se být eh, tedy konstruktivní ve své kritice. Proto tu jsme, abychom vybudovali svět, který bude dodržovat lidská práva, aby se to vše stalo realitou. Mě zvláště zajímá kapitola, která je věnovaná násilí na ženách. A osobně si myslím, že je velmi dobře zpracovaná ale měl by se klást větší důraz na situaci mnoha žen v Evropě, které na základě náboženských či kulturních eh, příčin žijí v otroctví. Pro ně je velmi těžké vyjít ven. Občas eh, známe případy mladých žen v zemích, kde žijeme, které byly zavražděny, protože chtěly změnit svůj život. Je nutné, abychom pojmenovali různé organizace, nevládní organizace, které se snaží bojovat za práva těchto žen, které se snaží, aby tyto ženy opustily svoje, svoji rodinu, kde žijí v otroctví a jsou velmi vystrašené. Další kapitola, která mě velmi zaujala, je ta, kde se hovoří o lidských právech a boji proti terorismu. Jsem ráda, že jste sem zahrnula něco tak důležitého, co se dotýká a může dotýkat všech nás ale chtěla bych zde říci, že vždy, když se mluví o terorismu a je to e, v souvislosti s lidskými právy, tak jsou tam určité předsudky. Vždy spíše hájíme toho útočníka, toho agresora a skoro nikdy zde e, nepojmenováváme oběť. Je důležité, aby v boji proti terorismu také byly byla uvedena práva obětí, na která často zapomínáme. Zde mám na mysli Evropskou chartu eh, práv obětí proti terorismu. Mohli bychom o ní zde učinit zmínku. Také je důležité odsoudit ty vlády, které spolupracují s mezinárodním terorismem a které eh, neodsuzují teroristy ve své zemi a které naopak teroristy financují, například pomocí únosů. Já si myslím, že tato zmínka je také velmi důležitá. Například bychom se měli eh, zahrnout Kubu. Je důležité zde říci, že například kubanští eh, disidenti, kteří byli propuštěni, musí žít v exilu a nemohou se vrátit do eh, své rodné země, aniž by byli uvězněni. Takže je důležité trvat na tom, aby byli propuštěni všichni vězni svědomí. To je vše a ještě jednou blahopřeji k vaší skvělé zprávě. Děkuji. Děkuji paní Jiménez. A teď je pan Týman z Evropské komise. Velmi stručně, prosím. Paní předsedkyně, ano, pokusím se být eh, stručný. Ze všeho nejdříve bych rád jménem komise pogratuloval paní Andrikene k velmi dobře strukturované zprávě a k velmi obsáhlé zprávě. Zdůraznil bych také to, co zde říkal pan Howitt. Já si myslím, že teď už několik let Evropský parlament správně používá tuto zprávu k tomu, že kontroluje ostatní evropské instituce a připomíná jim jejich zodpovědnost za to, co dělají nebo nedělají v oblasti politiky lidských práv ve třetích zemích. Jen pár velmi stručných poznámek k několika bodům. Odstavec 12 který hovoří o politických prioritách eh, na základě jednotlivých zemí. Tady bych pouze řekl, že postupujeme tímto směrem. Příští týden pracovní skupina bude diskutovat eh, o tom, jakým způsobem v budoucnosti mít jednotlivé zprávy z jednotlivých zemí zaměřené na lidská práva a doufám, že už příští rok eh, začneme s několika pilotními zeměmi, kde začneme zavádět tento nový systém. Pokud jde o e, odstavec 13, o pravidelné posuzování a používání benchmarku srovnávacích parametrů. Tam také souhlasím s panem Howitem, který si stěžoval na to, že zatím my jako evropské instituce nemáme žádné benchmarky a parametry pro měření úspěchu nebo neúspěchu našich akcí na podporu lidských práv. Musím říci, že jste si velmi dobře vědoma toho, jak je těžké tyto benchmarky vytvořit. My jsme si toho všichni vědomi, nicméně Evropská komise právě provádí velké hodnocení politiky v oblasti lidských práv, začlenuje do toho také finanční aspekt a toto hodnocení, pokud všechno bude dobře probíhat, by mělo být k dispozici v létě příštího roku. Doufám, nebo myslím si, že to bude dobrá příležitost eh, k tomu, abychom se vrátili k této otázce benchmarku a srovnávacích parametrů a ukazatelů. Pokud jde o bod 54, tak eh, týká se to tedy obhájců lidských práv, tak tam bych řekl, že z našeho hlediska tam není úplně jasná formulace tohoto odstavce. Co to znamená vytvořit eh, mechanismy institucionální spolupráce ve prospěch obhajců lidských práv, ani co znamená vytvořit mechanismus na vyhodnocení účinnosti hlavních směrů. To taky nevíme, co to vlastně přesně znamená. Možná byste to mohli trochu přeformulovat, aby to bylo poněkud jasnější, co vlastně se tím myslí. A ve stejném odstavci, tam bych ještě dodal, že Evropská komise vytvořila ohniska zaměřená na obhájce lidských práv mimo, to znamená ne v rámci evropských institucí a orgánů, ale v delegacích a v misích v jednotlivých státech kde bylo tedy toto téma identifikováno jako problém. Bod 59 hodnocení situace v oblasti lidských práv mimo evropských zemí, které mají obchodní vztahy s EU. Tam myslím, že hovoříte o případném rozšíření hodnocení dopadu obchodních dohod, které v současné době jsou omezeny pouze na určité aspekty, jako například eh, dopad na životní prostředí a tak dále. Probíhá tato debata, ale myslím si, že by to mohlo být řečeno také jasněji. A poslední bod, paní předsedkyně, je bod 76. Víme, že je to bod, který možná vnímá jinak parlament a jinak to vnímá naše strana, naše instituce, jak tedy komise, tak i rada. Tam se hovoří o nedostatečném pokroku, který byl dosažen v oblasti dialogu o lidských právech a konzultacích. Já si myslím, že tady musí být jasně řečeno, že nemůžeme očekávat, že dialog a konzultace v oblasti lidských práv povede k rychlým výsledkům. Tam je třeba dlouhodobého úsilí, je třeba dlouhodobě přesvědčovat země, aby změnily své přístupy a dosáhli jsme určitých přístup, úspěchů v této oblasti. Já si myslím, že o tom bychom mohli debatovat detailněji při nějaké jiné příležitosti, ale musím říci, ale samozřejmě je pravomocí parlamentu hovořit obecně o tom, že jsou zklamáni nebo že jste zklamáni. Předsedkyně přerušuje řečníka prosím, ukončete už eh, svůj příspěvek, máme málo času, řečník pokračuje. Zapojení občanské společnosti, to je věc, eh, kterou musím také zdůraznit. Máme semináře o lidských právech eh, otevřené občanské společnosti, víceméně pravidelně, nejsou tedy systematické, ale konají se opravdu velmi, velmi často. Je to otázka principu. Poslední poznámka ohledně požadavku ze strany poslanců, že by se měl školit personál. My jsme proškolili stovky zaměstnanců sekretariátu, jak komise, tak rady, pokud je o lidská práva. Máme tři a čtyři školení ročně, ale ještě se tomu budeme více věnovat. Budeme mít školení zaměřená na delegace v budoucnosti, takže to je z mé strany vše a rád bych ještě jednou vyjádřil uznání paní Andrikene za to, že předložila opravdu skvělý návrh zprávy. Děkuji. Předsedkyně, děkuji Evropské komisi a nyní myslím si, že paní zpravodajka pochopila, že si ceníme toho, jakým způsobem strukturovala svou zprávu a ty hlavní věci, které jsem vzala v úvahu, které jsem si zaznamenala, je to, že možná by zde mělo být eh, větší vyvážení nebo opatrnější přístup, když se jmenují jednotlivé země. Paní Kiel Nielsen a pan Prody hovořili o právech, která se týkají životního prostředí. To si myslím, že i sama zpravodajka už o tom hovořila, že to změní. Menšiny mezinárodní trestní spravedlnost. I to zde bylo zmíněno a také by měla být věnována větší pozornost Severní Africe, Blízkému východu a především bychom se měli podívat na to, jakým způsobem parlament už formuloval svou zprávu, nebo tedy své stanovisko Goldstonově zprávě. Imigrace jako příklad eh, politiky, kde Evropská unie nedodržuje své vlastní závazky v oblasti lidských práv. Takže s těmito slovy bych ráda dala slovo zpět zpravodajce. Jsem si jistá, že bychom měli být schopni pracovat společně ještě na lepším výsledku, než jak ta zpráva vypadá v současné době. Děkuji, děkuji paní předsedkyně. Ze všeho nejdřív musím říci, já se zatím ještě vzpamatovávám z toho hrozného zmatku. Já jsem měla všechny svoje poznámky v litevštině a když musíte předložit eh, svou zprávu, svůj návrh eh, a musíte se najednou přepnout do angličtiny, já prostě jsem očekávala, že alespoň dneska budeme mít eh, někoho, kdo bude tlumočit z a do litevštiny. Takže opravdu se omlouvám za to, že jsem to neřekla úplně jasně, když jsem hovořila na začátku. Ještě jednou tedy děkuji vám všem za vaše poznámky a za vaše připomínky. Zaznamenala jsem si všechno, co jste řekli. Richarde, děkuji za tvá milá slova, ale také vzhledem k tomu, že už jsi tak dlouho členem tohoto podvýboru, tak máš velké zkušenosti. Já chápu, že ten systém GSP plus eh, ekonomická a finanční krize, eh, náboženská svoboda, migrace, terorismus, to jsou věci, které zde uváděla celá řada kolegů a také práva obětí násilí na ženách, o tom také hovořila celá řada lidí, přístup k přírodním zdrojům. Já se o to pokusím, doufám, že najdeme dobrý kompromis a že ta zpráva bude vyvážena z tohoto hlediska. Pokusím se začlenit do toho opravdu co nejvíc věcí, protože ano, je to moje zpráva, ale je to usnesení Evropského parlamentu, je to naše společná zpráva, alespoň tak to chápu já. Uh, a konečně doufám, že předsedkyně navrhne nějaké jiné datum pro předkládání pozměňovacích návrhů. A také ještě velmi stručná informace. Budeme mít kulatý stůl se zástupci různých nevládních organizací příští týden v úterý o půl druhé. Takže v následujících dnech eh, ti z vás, eh, kteří si chtějí vyslechnout eh, příspěvky nevládních organizací, tak jste vítáni v úterý o půl druhé a myslím také, že zástupci Evropské komise se zde vyjádřili velmi jasně a také děkuji jejímu zástupci za jeho poznámky. Předsedkyně. Děkuji zpravodajce Mezitím eh, se zde diskutovalo o tom, jak jste nespokojeni se lhutami, takže já bych řekla, že naším cílem je vést hlubší debatu o této zprávě a také o dalších otázkách v oblasti lidských práv na prosincové plenárce. Tomu rozhodně nechceme se vyhnout, ale chci jasně taky říci, že Skupina se dlouho diskutovala dohodovala o zpravodajích, takže nám unikl začátek tohoto procesu. Můžeme tedy odložit eh, o jeden týden tu lhůtu, která byla stanovena na 7.10. za určitých podmínek. Pokud přistoupíte na to, že budeme předkládat pozměňovací návrhy pouze v angličtině a ve francouzštině, tak můžeme odložit eh, tuto lhutu o týden, to znamená do 14.10. do poledne, do 12 hodin. Pokud to tedy budete překládat, předkládat ve francouzštině a angličtině, nic víc už udělat nemohu, toto je jediný způsob, jak eh, dosáhnout eh, toho, že tato zpráva půjde před plénum v prosinci. Pan Howitt? Já bych také mohl pomoci, pokud jde o ostatní jazyky. Já vycházím z toho, že naši ostatní kolegové, kteří by chtěli přeložit své pozměňovací návrhy, ti, kteří chtěli tu lhůtu původně do pátku, tak to mohou stihnout přeložit do tohoto dnu. Ne, a já bych byl rád, kdyby zde tato možnost byla. Ano, myslím si, že by to byl dobrý kompromis v této obtížné situaci. Takže ti, kteří by chtěli využít jiných jazyků, tak by měli využít tedy toho původního časového eh, harmonogramu a ostatní jazyky tak mají ještě o týden navíc. Já jsem francouzská, to mi vyhovuje, ale není možné, aby všichni členové parlamentu neměli stejné pracovní podmínky. To nepřipadá v úvahu. Já to vnímám jako skandál. Jediný můj návrh v této souvislosti je ten, že já toto téma znovu budu řešit na otevřeném předsednicí ve dvě hodiny, ale nemůžeme to vyřešit nyní zde. Já si myslím, že pan Howitt přišel s návrhem, který je velmi rozumný, takže my si to ještě probereme na tom širším eh, předsednictví. A nyní jelikož se ve dvě hodiny bude konat zasedání to širšího předsednictví, musíme skončit ve 12.30. Já bych se chtěla omluvit za to, že místo hodiny, kterou jsme měli vyčleněnou pro iniciativu Rekom, která je velmi důležitá, důležitá pro parlament, tak máme pouze půl hodiny. Já se omlouvám, ale jak jste viděli, my jsme zde diskutovali o té nejdůležitější zprávě, možná z letošního roku. Doufám, že to všichni akceptujete a že všichni řečníci se pokusí zkrátit své příspěvky, abychom nemuseli zkrátit eh, krátit počet těch příspěvků. Já bych chtěla poděkovat panu Kukanovi, který je náš, naším kolegou v pod eh, výboru, který se věnoval iniciativě REKOM. REKOM to je zkratka pro regionální komisi pro hledání pravdy a řešení válečných eh, zločinů. Já bych také chtěla poděkovat panu Pieru Mirolovi, který je ředitelem komise v rámci DG pro rozšiřování a který byl eh, v kontaktu s parlamentem a také se podílel na vypracování této iniciativy. Pokud se nepletu, v rámci této iniciativy šlo o to, že válka v bývalé Jugoslávii způsobila eh, smrt mnoha tisíc, eh, či stovek tisíc lidí, mnoho tisíc lidí bylo přesídleno, je tam ještě velký počet nezvěstných a je to velká tragédie pro jejich nejbližší. Stále se tam ještě nalézají neodkryté masové hroby a ještě jsou na tom území váleční zločinci. Nyní jde o to, jestli politické elity eh, v jiných státech chtějí učinit pokrok eh, v oblasti politického usmíření. Já si myslím, že toto téma je velmi důležitou iniciativou i pro Evropský parlament. Vše se odehrává pod záštědou pana Kukana, který je předsedou delegace pro eh, Albánii, Černou horu, Srbsko, Hercegovinu, Bosnu. Takže já vás zde vítám, děkuji za to, že jste přišel. Máme zde množství hostů, kteří by chtěli eh, také vystoupit a účastní se této akce. Takže nyní bych chtěla požádat aby pan Kukan předsedal této výměně názoru, která bude trvat půl hodiny. Thank you very much, Madam Chairperson. Děkuji, paní předsedkyně. Pro mě je velkou ctí, že mezi námi mohu přivítat vážené hosty z iniciativy REKOM. Máme málo času, takže já se pokusím být velmi stručný, abych tak mohl poskytnout našim řečníkům více času. Takže nejprve bych zde chtěl přivítat naše hosty a chtěl bych jim poděkovat za to, že jste se dostavili sem do Bruselu, protože z, z administrativního a z politického hlediska to nebylo jednoduché, protože zde docházelo k různým problémům, byly zde různé stávky, cesta nebyla lehká, ale jste tady, takže já vás zde srdečně chci přivítat. Místo jedné hodiny máme k dispozici pouze 30 minut. Vidíte, že ani život v Bruselu není jednoduchý, stejně jako vaše cesta sem. Paní předsedkyně již řekla, o co se jedná. V této iniciativě ten název není příliš přitažlivý, ale eh, dobře eh, hodnotí obsah iniciativy. Já bych chtěl zdůraznit, že tato iniciativa je velmi reprezentativní, protože jsou v ní zastoupeny skoro všechny státy v daném regionu. Je zde vidět, že zde panuje velká vůle ke spolupráci v rámci těchto velmi citlivých záležitostí. Mezinárodní kontext je také velmi významný. v rámci něj je to velmi významná iniciativa. Jedná se o proces vedoucí ke eh, usmíření. Můžeme to srovnat s podobným výborem, který se nachází v Jižní Africe a také se zaobírá stejným tématem usměřováním. Rekom eh, spolupracuje s nevládními organizacemi, které se zabývají lidskými právy a společně vytvořili nezávislou komisi eh, na území bývalé Jugoslávie. Já doufám, že zde v Bruselu dnes zahájíme náš dialog, že budeme mít ještě další společné akce, které se budou zabývat těmi cíly, které jsme si vytyčili. Je velmi důležité vědět, že tato iniciativa je regionálně zaměřená. protože zločiny, o které zde jde, byly spáchány na regionální úrovni. Každý stát má své zvláštnosti v daném regionu a další velmi důležité téma je identifikace pachatelů jako jednotlivců, abychom nemuseli zevšeobecňovat ty trestné činy, abychom neměli jednoho vyníka eh, tedy eh, jako stát. Takže, abych to schrnul, Rekom je pro mě jedinečná iniciativa. Je to proces, který jde od spoda nahoru a je to něco jedinečného v západním Balkánu, zasluhuje si, zasluhuje si také pozornost komise a parlamentu a také podporu. Já bych nyní dal slovo našim hostům. Chtěl bych vás poprosit o pochopení a prosím, abyste byli co nejstručnější. Pokud by to mohly být dvě minuty, bylo by to skvělé. Pokud překročíte stanovený limit, tak já nebudu velmi diplomatický, použiju toto kladívko, nebojte se, nebudu ho po vás házet, ale použiju ho k tomu, abych naznačil, že jste překročili stanovenou dobu. Takže nejprve má slovo paní Nataša Kandič ze Srbska z Centra pro humanitární právo. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Děkuji paní předsedkyně paní Hautalo. Děkuji pane Kukane. Děkuji také panu Mirolovi za tuto skvělou iniciativu abychom mohli zde prezentovat eh, svou iniciativu zvanou REKOM. Iniciativa REKOM je místní odpovědí na naše místní potřeby. Vyrovnat se s minulostí. Naše iniciativa je pokus reagovat na potřebu vyrovnat se s pravdou a postavit se tváří v tvář pravdě ohledně činů spáchaných v bývalé Jugoslávii. My všichni víme, že tyto procesy byly zaměřeny na ty, kdo páchali válečné zločiny. Především v případě národních eh, národních eh, soudních procesů zde byla vždy národní dimenze, která byla brata v úvahu. A my jsme proto vytvořili iniciativu RECOM a tím jsme chtěli překonat tu objektivní a subjektivní omezenost eh, těchto procesů. Máme podporu, o které ještě budeme více hovořit. Chceme vyjádřit eh, to, jak důležitá je regionální dimenze. Konečně máme regionální iniciativu, která je zaměřena na oběti. Děkujeme vám, je to skvělá příležitost pro nás. Můžeme zde eh, představit svůj projekt eh, zde v Evropském parlamentu. Děkuji vám za vaše vystoupení a za to, že jste pochopila, jak nás tlačí čas. Další Řečnicí je paní Vesna Terčelič z dokumenty z Chorvatsku. Děkuji. Jsme eh, velmi potěšeni vaší podporou ze strany pana Mirela a ze strany Evropského parlamentu a doufám, že nás budete podporovat i nadále v budoucnosti. A ta podpora, kterou máme v regionu, se rozšiřuje. Máme více než 900 organizací a jednotlivců, kteří jsou členy naší iniciativy. Jsou to organizace, které jsou aktivní v oblasti lidských práv, ti iniciovali ten projekt. Máme také členy ze Združení pohřešovaných osob, ze Združení vězňů, z ženských združení, a také Združení válečných veteránů a také nás podporují různé náboženské organizace. A také dostáváme podporu ze strany prezidenta pana Josipoviče, prezidenta tedy eh, Chorvatska, také prezidenta Srbska Tadiče. A hovoříme s jednotlivými vládními institucemi a politickými stranami o této otázce protože je to velmi důležité v tomto okamžiku, kdy prosazujeme svou kampaň, kdy vedeme svou kampaň a připravujeme sedmé fórum v Záhřebu a později také v Sarajevu. A očekáváme nyní také podporu od parlamentů našich zemí. A naše iniciativa bude prezentována parlamentům, vládám a prezidentům těchto zemí s cílem vytvořit tento výbor nebo komisi. Hovořili jsme o tom už od roku 2006, jenže tato komise může být vytvořena pouze vládními institucemi, orgány a parlamenty a potom dospějeme k mezinárodní dohodě ohledně vytvoření komise. Hovoříme o Eh, stanovách, eh, o navržení stanov, které řeknou, kdo bude členem, eh, jaká bude organizační struktura, jaké budou referenční odkazy. Pořádáme zatím malé schůzky, kde se nás sejde 30 až 70 a potom také velká fóra, kde bývá až 200 lidí. Děkujeme za podporu. Předseda, děkuji. A slovo má Jena Nakarub Družko ze Združení novinářů Bosny a Hercegoviny. Z Bosny a Hercegoviny. Děkuji. A už zde bylo řečeno, co vše bylo uděláno v této oblasti, ale v Bosně a Hercegovině bylo spácháno tolik válečných zločinů, že naše soudy nemají kapacitu na to, aby všechny proskoumali a řekli, co se vlastně stalo. My potřebujeme eh, obsáhlé informace, abychom se mohli postavit minulosti. A jakmile to bude uděláno, tak teprve potom se budeme moci postavit minulosti. A to Bosna a Hercegovina nedokáže udělat sama, pokud nedostane fakta ze Záhřebu nebo z Bělehradu, protože to, co se stalo v naší válce nebo ve válce v Bosně a Hercegovině, je přeshraniční. My nemáme všechny informace. Teď budeme mít eh, v říjnu volby a potom budeme hovořit s nově zvolenými zástupci. V Bosně a Hercegovině se pořád ještě popírají zločiny. Premiér Srbské republiky pořád popírá genocidu v Srebrenici. To znamená, že budeme potřebovat velkou sílu na to, abychom získali podporu i mimo Bosnu a Hercegovinu. Děkuji. Děkuji a nyní pan Subdin Musič ze Združení vězňů Priedor 92 z Bosny a Hercegoviny. Jmenuji se Subdin Musič a budu hovořit o Združení vězňů Priedor 92, která združuje ty, kteří přežili koncentrační tábory z druhé světové války a další kteří přežili koncentrační tábory. Já nebudu hovořit eh, obecně, chci pouze říci, do jaké míry musí čelit eh, Bosna a Hercegovina minulosti, protože jsme měli holokaust, eh, byla to továrna na smrt, eh, byl zde také koncentrační tábor. Bylo to řešeno před Hákským tribunálem v Halotrici, bylo více než 200 osob zabito pouze za jednu noc anebo Trnopole. To je tábor, kde jsou eh, obrazy těch, eh, kteří tam byli vyhladověni k smrti. Chci říci Evropskému parlamentu, že v Bosně a Hercegovině jsou lidská práva pořád ještě pošlapávána. Já, když jsem jako dítě eh, navštívil koncentrační tábory, tak musím říci, že jsou to lidé, kteří se vraceli a vracejí a nic se v Bosně a Hercegovině nestalo, ale poslední vlna etnických čistek proběhla a je jasné, že se musíme v regionu postavit minulosti, jakkoliv je to bolestné, je to nezbytné. Takže pokud chcete Bosnu a Hercegovinu v Evropské unii, tak eh, prosím podpořte nás. Děkuji. A nyní dám slovo paní Daliborce Uljarevič Centra pro občanskou výchovu z Černé hory. Děkuji. Děkuji také za tuto příležitost eh, pohovořit v Evropském parlamentu o iniciativě REKOM. Děkuji také za podporu, kterou jste vyjádřili. Je to velmi důležité uznání našeho dosud vynaloženého úsilí, ale také povzbuzení do budoucna, abychom i nadále čelili výzvám, které před námi stojí. Ráda bych řekla, že toto je velmi složitý, ambiciózní a náročný úkol, ale už teď jsme zaznamenali velké úspěchy a musím říci, že to budu ilustrovat na případě Černé hory. My jsme téměř dvě desetiletí se vůbec nesnažili vyrovnat s minulostí, než byly zahájeny aktivity Rekomu, které ukazují, že regionální odpověď na tuto otázku je jediná možná, která dosahuje pokroku. Na druhé straně také Máme podporu Černohorského parlamentu. Všechny parlamentní frakce podporovaly vytvoření této iniciativy, což je podle mě zásadního významu pro skutečnou implementaci této iniciativy. A doufám také ve vaši podporu a doufám, že s dalším vývojem, který přinese politickou podporu také z jiných zemí, se nám podaří uspět. Děkuji. Děkuji za váš příspěvek a nyní má slovo pan Dragan Pěvač ze Združení rodin pohřešovaných a zabitých z krajiny v Srbsku. Děkuji velmi upřímně za to, že jste si našli čas, vy všichni společně, abyste si vyslechli naše názory na toto velmi složité téma. Já se vyslovím za, od, za oběti. Oběti podporují iniciativu Rekom. Je to podle nás velmi důležitá iniciativa. Mohu pouze říci, že moje matka, která byla zavražděna v 66 letech, často říkala, že ten, kdo je nejvíce hluchý, je ten, který nechce slyšet. A my jsme toto zaznamenali v Srbsku a v Chorvatsku. Tam nám často nepopřávají sluchu. Často se tam věnují pouze svým obětem, pokud vůbec. Takže proto děkuji vám v parlamentu, že jste si našli čas nás dnes vyslechnout. A není náhodou, že takovéto iniciativy, takovéto diskuze, se pořádají zde v Evropském parlamentu dříve než v parlamentu Srbska a Chorvatska. Děkuji vám, pane Pěvači, a nyní má slovo Svetlana Vukovič z Centra pro zodpovědnou demokracii Luna Rudo, Bosna a Hercegovina. Já bych vám ráda poděkovala za to, že jste nám dali příležitost představit zde svou iniciativu. Mé združení je členem koalice REKOM. Je to iniciativa, která se snaží o vytvoření regionální komise pro vyšetření případů vážného porušení lidských práv. Bylo prokázáno, že v, nás, v uplynulých 15 letech eh, ve většině našich zemí byl přijímán etnický a národní přístup a vytvořené komise nepřinesly žádné výsledky. My potřebujeme samozřejmě národní strategie, ty jsou potřebné, ale nejsou dostatečné. Proto je pro nás v Bosně a Hercegovině tak důležitý regionální přístup. Děkuji. Děkuji a nyní bych dal slovo panu Gordanu Bosanacovi z Centra pro mír a demokracii z Chorvatska. Děkuji, pane Kukane. Zatím jsme si vyslechli několik důležitých argumentů, proč je Rekom důležitý pro občany západního Balkánu. Já bych rád řekl něco o důležitosti Rekomu nejen pro lidi na západním Balkáně, ale také pro občany Evropské unie. Celý proces rozšíření který je naplánován také pro západní Balkán, hraje také důležitou roli, protože dříve či později tyto země, které ještě velmi nedávno byly ve válce, se stanou členskými zeměmi Evropské unie. A to je věc, která často není brata v úvahu v rámci procesu rozšíření, když se zohledňuje proces stabilizace a demokratizace. Proč říkám, že je to důležité pro členské státy EU? Protože dříve či později občané Evropské unie budou konfrontováni s celou řadou obětí konfliktu na západním Balkáně. Je důležité, aby se stali občany EU, protože potom budou mít kvalitativní pozici v EU. S přístupem těchto zemí do Evropské unie se evropskými občany nestanou pouze oběti, ale také pachatelé válečných zločinů, protože justiční kapacity v našich zemích nebudou schopné je včas postihnout a potrestat. A poslední věc. Historie konfliktu západního Balkánu není pouze historie konfliktu balkánských zemí, protože jakmile tyto země vstoupí do EU, stane se to také součástí historie EU. Proto je velmi důležité hovořit o těchto konfliktech, vědět, co se tam přesně stalo, mít fakta. A tam právě vidíme velký příspěvek Rekomu, protože tam se jasně řekne, co se stalo a tak budeme moci společně sepsat historii Evropské unie. Proto si myslím, že je důležité právě teď v tomto okamžiku když tato iniciativa přichází do parlamentu těchto zemí, je důležité, abychom získali politickou podporu. Děkuji. Děkuji za vaše prohlášení a v neposlední řadě dostane slovo Avdy Melenice ze Združení 22. května z Kosova. Děkuji všem za to, že jsem dostal slovo. Jsem členem rodiny Milenice z Buštrie. Jsem ze země, která právě vyšla z konfliktu s mnoha válečnými oběťmi. Já jsem ze země, která prožila hrozný den, bylo to 22. května roku 99. Toho dne mnoho občanů mého města prostě zmizelo a jsou pohřešováni dodnes. Jako válečná oběť eh, bych řekl, že je velmi důležitá tato iniciativa. Já bych vám rád vysvětlil, proč je v našich očích tato iniciativa velmi dobrá a pozitivní pro válečné oběti. Jeden z argumentů je ten, že je velmi důležité najít eh, těla těch, kteří zmizeli, protože víme, že v Kosovu byla řada lidí zabita a jejich těla se mohou najít kdekoliv na Balkáně. Je velmi důležité nezneužívat čísla, protože v minulosti se s tím hodně žonglovalo. Je velmi důležité vědět, co se vlastně stalo. Je velmi důležité určit, jaké zločiny byly spáchány a je také zásadní mít příležitost k tomu, abychom jasně vydali svědectví o tom, co se stalo v Kosovu, nejenom v Buštry, ale v celém Kosovu. Ještě jednou vám tedy děkuji za podporu a Samozřejmě tato iniciativa je velmi pozitivní a povzbudivá, abychom pracovali tedy i nadále. Děkuji všem našim ctěným hostům. Děkuji vám za to, že jste velmi účinně využili vašeho času. Řekli jste, co jste říci chtěli a vaše sdělení bylo velmi, velmi jasné. A nyní se obrátím na pana Piera Mirela, kterého bych eh, označil za otce této záležitosti, protože on tam byl, když tato myšlenka vznikla. Musím vám říci, že on sám se velmi aktivně zapojil do organizace vaší návštěvy v Bruselu. Pierre, dvě minuty, prosím. Děkuji, pane Kukane. Já si myslím, že je to moje povinnost. Tři poznámky, velmi stručně. Upřímně věřím, že iniciativa RECOM je nezbytným doplňkem eh, k procesům v oblasti válečných zločinů, které probíhají před národními senáty. Žádné smíření nenastane na západním Balkáně, pokud zde nebude tento přístup ze zdola nahoru, který by měl být eh, doplněn plnou podporou ze strany vlád a parlamentů v regionu. Pravda, zodpovědnost a usmíření musí pocházet eh, nebo přicházet z regionu samotného, pokud eh, má mít trvalé následky, pokud to má být udržitelné. Je na těch zemích samotných, aby překonali dědictví minulosti a toto úsilí musí přicházet ze všech úrovní vláda, justice, občanská společnost. A proto s naší podporou a proto my tedy podporujeme, plně podporujeme iniciativu REKOM a právě proto tato událost v Evropském parlamentu dnes je tak důležitá a proto já bych zde vyjádřil svou hlubokou vděčnost vám, paní předsedkyně, vašemu výboru a také vám, pane Kukane, za to, že jste tuto událost podpořili. Děkuji. Děkuji. A nyní otevírám diskuzi a jako první kolega Zoran Thaler požádal o slovo, je ze Slovenska a je velmi aktivní v regionu a také jinde. Chvála, dragi kolega Kuka. Děkuji. Pane Kukane. Chtěl bych vás nejdříve přivítat a také vyjádřit eh, svůj obdiv eh, a podporu této iniciativě. Myslím si, že je to velmi důležitá iniciativa, protože bez minulosti nebude žádná budoucnost. A víme velmi málo. Když eh, přijde na ovlivňování médií a úřadů v naší zemi, v našich zemích, když eh, po nich chceme, aby osvětlili pravdu, tak si musíme klást otázku, kolik generací to bude trvat, než eh, vyvodíme tu společnou historii, jak dlouho bude trvat, kolik generací nám bude trvat, než budeme mít společné učebnice, které budou obsahovat informace o těch hrozných válečných dobách. Víme, že se to podařilo francouzům i Němcům po druhé světové válce. My Italové a Slovinci jsme dospěli do prvé fáze, do první fáze. Máme konečně společnou historii uplynulých sta let a to platí nejen pro západní Balkán, ale i pro ostatní pro ostatní regiony je třeba dosáhnout smíření a my musíme podporovat iniciativy, jako je tato, aby byl dán větší prostor, více zdrojů, více energie a více finančních prostředků k řešení této otázky. Děkuji, pane Tálere. A teď prosím kolegy, aby se omezili na jednu minutu. Paní Jiménez. Já bych chtěla poděkovat všem těm, kteří jsou dnes mezi námi. Zvláště bych se chtěla obrátit na pana Dragana a říci mu, že je nás hodně, kteří nejsme hluší, jak říkala vaše maminka, ať odpočívá v pokoji. Když jste říkali, že musí dojít k smíření, tak je velmi důležité, abychom hovořili o obětech a odlišovali je od katů. Když toužíme po míru, tak také nesmíme zapomínat na pravdu. Jediný mír, který musí oběti přijmout, tak je ten, který se rodí na základě spravedlnosti. Děkuji. Děkuji paní Veržat. Já bych se chtěla připojit k díkům za to, že jste zorganizoval toto slyšení a vám za to, že jste eh, sem přijeli a lituji, že jste eh, nemohli mít více času. Patřím těm lidem, které, kteří se domnívají, že vyjevit pravdu je nutné pro rekonstrukci budoucnosti. Takže skláním se před vaší odvahou a vaší prací. Myslím si, že my jsme velice citliví na tyto záležitosti a máme relativně ehm, stejný přístup k této tematice. Vzhledem k tomu, že jsem francouzska, eh, řekla bych kolegům, že Francie a Německo, a možná ještě více Francie než Německo, si dali dlouho na čas, než osvětlili svoji minulost. A stále to ještě není úplně jasné, ani ve Francii a to platí ještě více ohledně alžírské války, tedy a druhé světové války. Vyžaduje to čas. Nesmíte složit ruce v klín a nesmíte se zbavit odvahy. Já tedy vítám vaši odvahu a myslím si, že to je předpoklad, abyste eh, znovu vybudovali budoucnost. Děkuji, pan Howitt. Um, Vzhledem k tomu, že čas je omezen, tak jste opravdu, pane Kukane, odvedl skvělou práci a já musím říci spolu s kolegy, že si opravdu ceníme toho, že jste přišli mezi nás a chtěl bych jen položit jednu otázku, abych ukázal, jaký máme zájem. Uh, v Chorvatsku Dobře, tak já tedy nebudu klást otázku, ale vyjádříme podporu tomu, co děláte a tomu, co ještě budete dělat v budoucnosti. Děkuji, pane předsedo. Ističu svůj jazyk po první půd já myslím sedam godina u parlamentu neću koristiti tako. používám svůj jazyk poprvé zde v evropském parlamentu. nebudu opakovat to co zde již bylo eh, řečeno jen budu apelovat na podvýbor pro lidská práva a na zahraniční výbor, aby podpořil tuto iniciativu a aby to byl bod na pořadu jednání pro debatu. Protože to jen ukazuje, jak je důležité řešit tyto věci ve zvláštní debatě. Já jsem uprchlík z Bosny a Hercegoviny, zasedám ve výboru pro zahraniční politiku jako zástupkyně Švédska ale ráda bych znovu řekla to, co zde bylo řečeno a ještě jednou chci zdůraznit, že bychom to znovu měli projednat na zvláštní debatě. Děkuji, to byl poslední příspěvek. Myslím, že jste eh, všichni se zúčastnili této intenzivní debaty, za kterou vám děkuji. Ti z vás, kteří se chtějí setkat s našimi vzácnými hosty, budete mít příležitost setkat se s nimi mezi dvěma a třema hodinami. Budou vám k dispozici v místnosti Paul Henry Spak 6B, takže PHS 6B na šestém poschodí. Takže děkuji a předávám slovo paní předsedkyni. Děkuji. Dovolte, abych řekla, že váš projekt má obrovskou hodnotu, ale pro nás je to také model, protože nám ukazuje, jak se na regionální úrovni můžeme vyrovnat s minulostí. Dnes odpoledne ve tři hodiny budeme hovořit o ukončení beztrestnosti v Argentíně a bylo by zajímavé, abyste vy sami ukázali, jakým způsobem jste dokázali vytvořit regionální iniciativu, která se staví k této bolestné historii. Mohli bychom se také poučit z vaší zkušenosti a vysvětlit tento přístup lidem, kteří také řeší tuto záležitost. Děkuji, budeme pokračovat teď ve tři hodiny, ale ještě o dvou hodin zde budeme mít zasedání rozšířeného předsednictva. Přeji vám hodně úspěchu.